Uh, Dobrý den, dámy a pánové. Já vás poprosím, abyste se usadili. Budu předsedat dnes odpoledne i včera dopoledne místo paní Beres, která má jen naléhavé záležitosti jak dnes, tak zítra. Poprosím vás nejprve, abychom přijali pořad dne. Poté zápis. Žádné námitky nejsou. Rada EPSCO, která zasedla 21. října, přijala změněnou verzi pokynu pro, zamě, pro oblast zaměstnanosti, která obsahuje poznací návrhy, to dokument obsahuje poznací návrhy Evropského parlamentu. Ráda bych také přivítala naše eh, experty, kteří a ještě nedorazili, takže zatím je nepřivítám, ale Chtěla jsem spíše tedy říci, že ještě nedorazili a později jste mezi sebou přivítáme. Eh, dnešní schůze je vysílána po internetu, live. A nejprve mi velkým potěšením uvést výměnu názoru s Brunem Koketem, eh, s předsedou eh, výboru MKO, o politice zaměstnanosti v době hospodářského oživení a o strategii Evropa 2020. Máme na tuto výměnu cirka dvě hodiny a diskuse proběhne jako obvykle po prezentaci pana Koketa. Dobrý den, budu hovořit francouzsky, takže já bych rád rozdělil své vystoupení do dvou částí, protože eh, v tom názvu jsou na dvě samostatná témata. Začnu, se, začnu strategii Evropa 2020 a poté budu hovořit o situace na trhu práce a o opatřeních pro boj proti krizi na trhu práce. Pokud je o eh, řízení strategie Evropa 2020, eh, Rada EPSCO proběhla v minulém týdnu, zasedla v minulém týdnu. Pro tuto radu ministrů jsme vypracovali návrh závěrů, které byly přijaty a které odpovídají eh, zadání, které prošlo eh, radou v červenci. Toto zadání spočívalo v tom, že v nové strategii eh, budeme požadovat postup jednak na jedné straně odlehčený, ale také více relevantní, tak aby rada EBSCO byla více slyšet na úrovni Evropské rady, aby tedy to, co říká k politice zaměstnanosti, bylo více slyšet. Odpověď, kterou jsme poskytli Radě EBSCO v této rovině, byla, že je třeba se zaměřit nejprve na projekt evropského semestru, tak jak je navrhla Evropská komise. Tento nový e, semestr e, s tím, že tady budeme mít e, na začátku roku výroční zprávu o růstu, s tím, že to bude vypracovávat komise a e, budou zde nastíněny hlavní e, témata pro celou evropskou ekonomiku a poté jarní Evropská rada, e, která rozhoduje o těch celoevropských pokynech, rozhodné, podle toho se utvoří vnitrostátní, vnitrostátní programy, nebo bude to rozvedeno do vnitrostátní úrovně a v července potom budou vypracována doporučení pro jednotlivé země. První Eh, Přispění rady eh, EPSCO v tomto evropském semestru bude spočívat, eh, nebo bude vedeno na základě Annual Growth Survey, tedy výročního průzkumu růstu, který zveřejňuje komise každý rok a bude to obsahovat určitá klíčová zelení hledně hlavních priorit pro oblast zaměstnanosti, profesní přípravy, boje proti nezaměstnanosti, prostě všechno to, co je uvedeno v těch orientačních pokynech pro oblast zaměstnanosti nebo hlavních směrech pro oblast zaměstnanosti. Eh, druhý moment, kde do toho Rada EPSCO bude vstupovat, bude po zveřejnění ze strany členských států jejich eh, národních reformních programů, k čemuž eh, má docházet v Dubnu, nebo má dojít v Dubnu. EPSCO tedy potom přijme doporučení členským státům na základě priorit nastavených Evropskou radou a na základě odpovědí, které po, už mezi tím poskytly eh, ve svém národním reformním programu jednotlivé členské státy. Tato doporučení potom budou přijata Evropskou radou v červenci. A třetí moment, kdy do, toho procesu zasáhne Rada EPSCO, to bude v okamžiku, který není součástí toho evropského semestru, tak jak byl nadefinován komisí. Je to uh, už potom uh, v neformálnější rovině, ale bude to v závěru roku. Na konec roku, protože uh, můžeme říci, že evropský semestr, tak jak byl nadefinován, má spíše operativní účely a mm, účely rozhodování, ale není až tak způsobem pro vyhodnocení stavu vyhodnocení toho, co se děje v jednotlivých členských státech. Ať už jde o konjunkturální vývoj, vývoj na trhu práce, nebo o e, strukturální záležitosti o provádění a zavádění strukturálních reform. Takže ta představa je taková, že v tom druhém semestru tady budeme schromažďovat e, vlastně e, různé diagnostické informace, bude docházet k mě názorů, budeme zjišťovat stav v členských státech lépe, než tomu tak bylo v uplynulých deseti letech eh, v rámci Lisabonské strategie. A představa je taková, že na, na závěr roku potom eh, bude Rada informována eh, výborem MKO, komisí a všemi partnery příslušnými o zjištěném stavu postupu reform v jednotlivých zemích. To je třeba ještě jako etapu nadefinovat, rozvést, protože tomto roce tam budou eh, eh, na listopad eh, vypracované národní reformní programy členských států. Seznámíme se tedy s obsamem těchto reformních programů a dojde k mně názoru ohledně toho, ohledně priorit a toho, do jaké míry byly zachovány v těchto programech. A pak uvidíme, jak to bude vypadat v roce 2011, kdy vlastně celý ten mechanismus bude oznámen nebo začne fungovat. Takže zpráva eh, pro jarní radu vypracuje eh, širší eh, nějaké doporučení, potom bude třeba sledovat, do jaké míry se členské státy přidržely svých priorit ve svých národních programech, to se vyhodnotí v červenci a potom druhá etapa pro EPSCO to bude potom vyhodnocení stavu, zjištění stavu v členských státech, to bude potom závěr roku a potom se započne nový cyklus, který bude začínat novým evropským semestrem. Takže takový je aktuální stav, pokud je o řízení celé věci. A tak toto přijala Rada EPSCO v minulém týdnu na svém zasedání. E, další věc, to je tedy hospodářská situace a konkrétně situace na trhu práce a politiky zaváděné pro boj proti dopadům krize. Společně s komisí jsme vypracovali dokument, jehož cílem bylo být strojem pro eh, diskusy na toto téma u oběda na zasedání ministrů. Provedli jsme určitou bilanci vývoje v EU od začátku krize. Samozřejmě došlo k nárůstu nezaměstnanosti, eh, k poklesu počtu pracovních míst, eh, poklesu zaměstnanosti, zejména se to dotklo lidí s pracovními smlouvami horšího typu, to znamená krátkodobými a podobně, e, ke zvýšení nezaměstnanosti mezi ženami, mezi mládeží a tak dále. Všichni tu situaci znáte. Um, to nové, co o tom můžeme říci, že situace na trhu práce se víceméně stabilizovala, že nezaměstnanost přestala e, se prohlubovat, vezmeme-li e, stav v celé EU. E, zaměstnanost se také stabilizovala a, a máme tam lehké známky oživení, ale jde spíše o stabilizaci, než tedy o nějaké skutečné oživení. Takže Stále je to velmi složitá situace a k tomu je třeba připojit, že situace v různých členských státech je i nadále velmi různorodá. To znamená, Um, oproti klidnějším obdobím, kdy převládá homogeneita, tady je ta, ten stav, ta situace velmi heterogenní, velmi různorodá. Um, mohu vás odkázat na poslední měsíční zprávu komise, uh, říjnovou, pokud vím, byla zveřejněna minulém týdnu. Když se podíváme na kterýkoliv graf, tak uh, uvidíme, do jaké míry se ten stav různí v jednotlivých zemích. To znamená, že kromě té stabilizace, když se podíváme blíže na situaci v členských státech, tak um, ta, ta situace se velmi liší. To je první věc. A druhá věc tedy je, že uh, ještě méně než jindy platí, že bychom mohli hledat nějaký společný recept pro všechny. To pro nás představuje opravdu problém. A třetí věc je ta, že vůbec nemáme jasno v tom, jak vypadá propojení mezi zaměstnaností, zaměstnaností a růstem v této fázi, bez ohledu na to, na jakou zemi se podíváme. Možná jsou určité výjimky, ale obecně za to, já jsem ekonom a kdybych to měl schrnout, tak řeknu, že se v tom vůbec nedá vyznat. Eh, samozřejmě, mm, že je možné nalézt nějaké, vysvět, eh, nějaké místní lokální vysvětlení, částečná zaměstnanost eh, v Německu, různá přizpůsobení ve fiskální eh, oblasti, čili veřejných financí členských států. Ta vysvětlení se najdou, ale eh, je velice obtížné vysledovat eh, v tom nějaké, něco společného a hledat nějaké společné recepty. Ovšem, podívejme se na to, co se osvědčilo v průběhu krize. Jednak to byl ten recept částečné nezaměstnanosti, což bylo zavedeno ve více členských státech a všude s tím je spokojenost, kde to bylo zavedeno. Všude byly shledány pozitivní výsledky, i když někdy to bylo poněkud drahé. To se různí zemi od země. Dále samozřejmě také byla uplatňována politika aktivace, politika ehm, zachování stávajících pracovních míst a udržení, na pracovi, udržení lidí na pracovišti. Takže tato eh, politika byla o to efektivnější, že se zaměřovala na konkrétní cílové populace, například eh, na mládež nebo na eh, různé kurzy pro lidi, kteří už mají velice blízko k druhu práce a kteří by mohli zaujmout stávající pracovní místa. Třetí typ politik, které jsme prováděli, byly politiky profesní přípravy. Proč? Protože Eh, náklady ztracené příležitosti se výrazně snížily, protože mnoho lidí nemělo co dělat. Eh, a, takže když v nějakém podniku lidé toho mají méně na práci, tak potom jejich proškolování stojí méně, eh, když jsou méně vytíženi. Mnoho členských států tedy zavádělo tyto a provádělo tyto politiky. Tam, kde to bylo propojeno s politikou částečné nezaměstnanosti, to příliš dobře nefungovalo. V některých zemích ano, ale celkově spíš můžeme říci, že se to těžko kombinovalo, tyto dvě věci. Oproti tomu Eh, celá řada eh, pracovníků a nezaměstnanců byla eh, proškolena spíše v takových klasičtějších kurzech. A další typ opatření zmírnění příspěvků na sociální zabezpečení, to se prosto se provádělo prakticky všude a i nadále se to provádí v rámci opatření pro, pro překonání krize. Nyní už víceméně tedy dochází k překonání krize. Řekl jsem, že míra nezaměstnanosti se stabilizovala, ale víte, že jsou zde ta rozpočtová omezení, která znamenají, že zachováme ty stejné priority tedy v oblasti zaměstnanosti. A belgické předsednictví tedy právě pro diskusi eh, k obědu na radě ministrů EPSCO eh, poskytla jako základ pro diskusi dokument, kde jsme hovořili kde jsme se tázali těch členských států, které priority byly zachovány eh, v rozpočtech a jaké, k jakým politikám, jakým typům opatření byla dána přednost v této fázi oživení po krizi. A kdybych měl schrnout, které politiky členské státy zvolily, když vyjdu z toho, co nám řekli panové ministři, kteří byli přítomní, tak dvě třetina ministrů uvedla mládež. E, nezaměstnanost mezi mladými výrazně vzrostla, takže v roz, ve státních rozpočtech obvykle i nadále jsou podporována opatření, e, která jsou zaměřena na pomoc mladým e, ve, se vstupem na trh práce či pokračování jejich profesní přípravy. Druhý typ opatření který zůstává v řadě členských států, je zmírnění sociálních příspěvků u nově vytvářených pracovních míst. Tady samozřejmě chápeme, proč z čistě keneziánské optiky eh, vytvoříme pracovní místo eh, které tedy potom, eh, potom generuje příjmy pro státní rozpočet. Takže i když zmírníme ty příspěvky do státního rozpočtu, um, takže náklady určité tam jsou, přece jenom je to relativně málo nákladné. Třetí typ opatření, kterým eh, členské státy dávají prioritu, je reforma, nazveme to tak, reforma uh, příspěvků nebo dávek nezaměstnanosti spíše. Během krize v uplynulých dvou letech eh, celá řada zemí zmírnila kritéria pro pobírání dávek, tak aby byly dostupnější. A také eh, část zemí prodloužila dobu, po kterou je možné pobírat dávky v nezaměstnanosti. Takže ve fázi oživení po krizi, či počínajícího oživení, eh, budou částečně rušena ta výjimečná opatření, ale na druhou stranu eh, také je za tendence vnést Eh, vnést určitý řád do systému podpory zaměstnanosti, tak aby to bylo efektivní. Takže dvě priority, eh, o kterých, respektive tři, priority, eh, tři priority, o kterých hovořili ministři, tedy byly mladí, zmírnění sociálních příspěvků tedy na sociální zabezpečení a dále dávky v nezaměstnanosti. Dále, mnoho lidí hovořilo o spolufinancování. Stát hledá partnery, ať již těmito partnery jsou obce nebo evropské fondy. Je zde tedy ta představa, že ten úkol by měl být sdílen a to je první věc. A druhá věc, nezanedbatelný počet ministrů také zmiňoval skutečnost, že e, rozpočty byly úplně převedeny na obce, na samozprávy. Eh, samozřejmě to neznamená, že by se tím stát zdával své odpovědnosti, i když eh, to tak může být. Já neznám úplně podrobnosti, jak to probíhá, ale v každém případě v sociálních politikách a v politice zaměstnanosti ta představa, že eh, místní úroveň je schopná hledat lépe přizpůsobená řešení, zejména v situaci, kdy zde je veliká různorodost, tak to je věc, to je rozhodnutí, které učinila celá řada členských států. Další věc. V tom dokumentu, který sloužil jako podklad pro diskusy, jsme spolu s Evropskou komisí, komisí se rozhodli vyzdvihnout tři možné cesty, eh, jak eh, na pomoc a jak doprovázet hospodářské oživení. Je to nutnost E, zamýšlet se nad tím, jak pomalu opustit ten systém částečné nezaměstnanosti. Ne to hned zrušit, ale postupně nějak o to opustit. Protože rušit se to nebude hned, e, vlastně se to nebude rušit vůbec, e, ale jak přece jenom omezit ten rozpočet, který na to, ty rozpočtové prostředky, které na to jsou vyčleněny, ono to mělo i i určité, kontra, i určité protichudné účinky, které byly dobře popsány. A druhá cesta, která je popisovaná v tomto dokumentu, je nutnost eh, posílit eh, opatření v oblasti eh, konkrétně zacílené aktivní politiky zaměstnanosti. To je to, co je obsaženo v hlavních směrech pro oblast zaměstnanosti již dlouho a bylo to znovu stvrzeno v hlavním směru číslo 7 pro tu novou strategii. A třetí věc je, že se pokusíme trošku lépe zanalizovat mechanismus pojištění či systému pojištění v nezaměstnanosti. Toto pojištění se výrazně liší zemi od země a pravděpodobně by bylo možné jej zefektivnit, tak abychom jednak lépe chránili občany a jednak také je více aktivovali, motivovali, více tedy aktivovali příjemce dávek v nezaměstnanosti. Tolik tedy ode mne a těším se na vaše dotazy. Um, Děkujeme. To bylo opravdu velmi podnětné. Slovo má pan Sarkas. Děkuji. Děkuji, pane státní tajemníku. Nejdříve bych vás rád informoval o tom, že Belgické předsednictví předložilo opravdu velmi detailně vypracovanou zprávu a já bych vám za to velmi rád poděkoval. Viděli jsme totiž, že v poslední době Rada eh, systematicky zapomíná na významnou roli Evropského parlamentu. Opravdu jedná se o systematický postup a opakovaně se na nás zapomíná, takže ještě jednou říkám, že máme velkou radost z těch konkrétních a detailních informací, které jsme obdrželi. Pane Koke, já ale nevím, jestli ta otázka zprávy, governance, se neodhrává na místě, kam parlament vlastně není přizván rada, která se krizí v zaměstnanosti a sociální krizí také zaobírá. Zřídila například Task Force pana Rompuje a zamýšlí také zprávu o budoucím vývoji v Evropě. Ale my máme určité podezření a možná, že je to hm, takové silnější podezření, více než podezření, že to téma zprávy governance v Evropě se omezuje na konsolidaci státních rozpočtů a na pakt stability. Takže toto téma se vlastně omezuje pouze na tyto dvě věci. Autoři zprávy se eh, nezhodli také na tom opravdovém vztahu mezi zaměstnaností a růstem, ale já jsem přesvědčen o tom, že pokud se budeme zabývat pouze konzolidací rozpočtů a pokud necháme doběhnout programy, které povedou k zvýšené konkurenceschopnosti, určitě to bude mít negativní dopad Evropská governance by se neměla soustředit pouze na ty rozpočty. Musíme rychle vybřednout z krize a to je důležité pro všechny země země, které mají deficit 6% se musí dostat na 3% schodek, ale i ty země, které mají 12% schodek, se musí dostat také na 3%. V EPSku je kladen důraz na to, že je potřeba nacházet pragmatické a realistické odpovědi, které odpovídají současné situaci. Evropská governance, jak už jsem řekl, nesmí být řešením pro všechny. Musíme vše přizpůsobit jednotlivé, jednotlivým situacím v členských státech. A mám ještě jednu otázku, pane Koke. Nemohla by rada EPSCO ještě předtím, než se své úlohy ujme Task Force pana Rompuje, pokusit zohlednit i sociální dimenzi krize? A nemohla by se rada připojit k parlamentu v tomto ohledu? My jsme totiž toho názoru, že musíme pomoci Evropě vybřednout z té zaměstnanostní krize. Nemohli, by, nemohli byste nás v tom podpořit? A nyní bych vám rád řekl něco o své osobní zkušenosti z nedávné doby. My zde v parlamentu se zabýváme problémem nezaměstnanosti milionů Evropanů, kteří ztratili svou práci. A já si myslím, že samozřejmě musíme přijmout opatření, která se budou týkat také zdraví našich občanů. Musíme se zabývat ochranou zdraví na pracovišti, musíme se zaměřit také na kvalitu pracovních míst. To jsou také velmi důležité aspekty. Je velmi důležité, jakou kvalitu má Prostředí na pracovišti, to je pro zaměstnance také velmi důležité. Je nutné říci, že nejde jen o kvantitu v zaměstnanosti, tedy o počet pracovních míst, jde nám také o kvalitu, to znamená podmínky na pracovišti. A musíme na to myslet hlavně nyní v období masové nezaměstnanosti. Zdá se, že jsme na to trošku zapomněli. Rada EPSCO by se k nám měla připojit právě tady v tom sledování kvality pracovních míst. Měli by se společně s námi věnovat těm obavám milionů Evropanů a měli by jejich obavy brát vážně. I to bychom měli být na programu. Slovo má další řečník. Děkuji. Pane Koke, hovořili jste o tom, že se nacházíme ve fázi stabilizaci, ale že ještě nedochází k opravdovému oživení. To určitě mnoho lidí vidí jinak. Myslím si, že říci, že nejdříve potřebujeme stabilizaci, je důležité, abychom nepropadli nějaké euforii a neříkali si, můžeme pokračovat tak, jak tomu bylo dosud. To vědí všichni, kteří mají do věci vhled. I když myslím třeba na Německo a na vývoz, to, že vykazujeme pozitivní čísla. Eh, mnoho lidí nehodnotí nějak přehnaně pozitivně, protože není možné věc uspěchat. Musíme dosáhnout určité udržitelnosti. Ale té udržitelnosti můžeme dosáhnout pouze potom, pokud ti občané na lokálních úrovních získají dojem, že se mohou celé věci účastnit, že jsou vnímáni a že mohou dosáhnout určité udržitelnosti. No a druhá věc, proč je vůbec tak těžké těm, kteří jsou zodpovědní za tuto oblast v jednotlivých členských státech, chtít po nich další reformy. Neustále totiž slyšíme, že se musíme pokoušet spořit, že musíme konsolidovat rozpočty, že musíme zaručit rozumné zacházení s prostředky a nesmíme si dovolit říci, teď máme lepší časy a můžeme začít investovat a můžeme začít zvyšovat naše požadavky to eh, mnoho vlád zkrátka nepřijímá, protože se brání a říkají, příliš nás brzdíte. To je vlastně v protikladu k tomu, co řekl kolega Sarkas. My jsme měli v Německu ten nápad eh, pro krátkodobou zaměstnanost a podporu, abychom umožnili osobám umožnit se státní podporou získat určité prostředky, aby nepřišli o svou práci ne, za, ponechali si svou práci a my jsme k tomu přidali prostředky daňové, aby zaměstnanci mohli zůstat ve svých podnicích. A to proto, aby nyní, kdy se dostáváme do té stabilizační fázy, o které jste hovořil vy, eh, vznikla nějaká možnost si těm zaměstnancům, jste tady pořád s námi a nemuseli jste si projít tou fází nezaměstnanosti. Myslím, že to je velmi důležité. Jaké šance dáváte takovýmto opatřením v jednotlivých členských státech nyní právě zažíváme tu situaci, že jsou hledáni odborníci. Ale v mnoha velcích podnicích se eh, dochází k tomu, že je hledají někde ve světě. My jim musíme ale umožnit, aby ti zaměstnanci, kteří jsou u nás zaměstnáni a mají dobrou kvalifikaci, abychom jim řekli, vás chceme, vy jste ti, které potřebujeme, vy jste součástí našeho společného rozvoje. Já si myslím, že to je velmi podstatný přístup, důležitý, který potřebujeme. Kolega Serkas rovněž poukazoval na ten pakt stability. Já si nemyslím, že Můžeme prostě říci, pakt stability nám nabízí řešení, jedno řešení pro všechny. Ano, musíme se zaměřit na to, co se děje ve členských státech ale členským státem rovněž, státům rovněž musíme dát najevo, že musí plnit své úkoly, své domácí úkoly. Některé členské státy chtějí mít nějaký automatismus, ale my chceme ostatní členské státy přimět k tomu, abychom společně formulovali nějakou strategii pro udržitelnost, abychom ten pakt stability nějak zafix, eh, zflexibilizovali. Vůbec nemůžeme postupovat jedním řešením pro všechny potřebujeme rozvinout tu strategii pro trvalou udržitelnost. Myslíte si, že to dokáží všichni, anebo se budeme muset neustále zabývat tím, že ministři financí budou neustále vydávat překvapující prohlášení, o kterých si my budeme myslet, takhle jsme to neplánovali. Já samozřejmě podporuji Eh, trh s mlečnými výrobky, ale ne eh, trh s kravami nebo s dobytkem. Slovo má další řečník. Děkuji, děkuji za vaše informace. Mám otázku ohledně vztahu mezi tím, co jste říkáte, nové úkoly pro EBSCO, s tím, že se má že má přispívat do diskuse o hospodářské politice, o evropském semestru a tak dále. Pro mě je toto opravdu klíčový proces, ale mám jednu otázku. Zajímal by mě váš názor na novou hospodářskou zprávu a řízení, tak jak to navrhla komise koncem září. Já jsem tam neviděla žádnou zmínku o tom, že bychom sledovali zaměstnanost jako faktor, když ověřujeme Ehm, hospodářský vývoj v jednotlivých členských státech. Tam šlo spíše o vývoj směrem k automatickému mechanismu sankcí a nevěděla jsem tam vůbec zmínku o reformě Paktu růstu a stability z roku 2005, kde poprvé byla zaměstnanost vlastně eh, vyzvěžena jako opravdu těžká váha, jako důležitý faktor, který je třeba zohledňovat, když měníme hospodářskou nebo hodnotíme hospodářskou politiku. Jak tedy vidíte tento návrh od komise, který se týká hospodářského řízení a zprávy economic governance, protože jsem tam nenašla zaměstnanost jako jeden z klíčových prvků a e, lituje toho. Na druhé e, straně EPSCO se není tady zapojuje do toho evropského semestru. E, je to je vlastně protichudný vývoj, jsou to dva protichudné trendy a mě by zajímal váš názor na to. Další. Tak pro mě bylo velmi zajímavé to vše, co jste říkal. A především, když jsem si pročítala ten dokument, všimla jsem si, že jste převzali některá eh, z rozhodnutí parlamentu a k tomu vám gratuluji. Myslím si, že belgické předsednictví s parlamentem velmi dobře spolupracuje, obvykle tomu tak nebývá. To, na čem jsme se rozhodli, rozhodli například v oblasti Green Jobs, to jsou eh, velmi důležité věci, které se objevily v těch vašich závěrech, to je skvělé. Eh, popisujete proces follow-upu a kontrolu Evropskou radou. To všechno zní velmi dobře, ale já poněkud pochybuji o tom, že se to podaří. Myslím si, že pokud ve státech, ve členských státech nebude ten entuziasmus převzít ty věci tak, jak je popisujete, mohou ty věci skvěle znít, mohou znít tak, že to bude skvělá kontrola, ale v zásadě nedojde k žádným větším změnám. Myslím, že potřebujeme ten silný entuziasmus ve členských státech. No a právě v souvislosti s těmi eh, Green Jobs a New Skills eh, for New Jobs jsou věci, které se objevují ve vašich závěrech. Bych se zeptala následující. Myslíte si, že tím, že jste převzali iniciativu parlamentu, eh, vyšlete určitý signál, řeknete nám něco o tom, kde se vyskytuje ten entuziasmus v radě a ve členských státech? Děkuji, další řečnice. Děkuji. Někteří z předřečníků již se věnovali eh, části otázek, které mám na srdci. Ráda bych pohovořila jako stínová zpravodajka skupiny SAD a ráda bych řekla, že mám opravdu velkou radost, že spousta podnětů tohoto výboru, které se týkají zaměstnanosti, se objevují právě v těch hlavních směrech. V minulosti tomu tak nebylo a já doufám, že je to dobrý začátek dobré anebo lepší spolupráce než tomu bylo v minulých letech. Doufám také, že pro budoucnost to bude mít pozitivní dopady. Myslím si, že pro nás jako pro výbor je zde několik velmi důležitých věcí a já bych vás ráda poprosila, abyste se věnovali tématům, které jsou pro nás jako pro parlament velmi důležité. Možná, že máte nějaké možnosti, abyste se věnovali těm bodům, jako jsou například těžce integrovatelné osoby a že byste se mohli zaměřit na to, jak tyto osoby lépe podporovat. Doufám ve vaši podporu a vy byste nám možná mohl nějak eh, naznačit, co se v budoucí době plánuje. Ještě jednou bych vám ráda poděkovala za to, co jste nám řekla a za celý ten dokument. Děkujeme. Další řečník. Děkuji, paní předsedající. Já jsem opravdu spokojen tím vším, co nám řekl pan Koké. Mm, myslím si, že to, co řekl k tomu tématu stability, odporuje některým údajům, které máme k dispozici. Některé země mají velmi silný vývoz, průmyslovou produkci. Itálie se například dostala na, 50, na hranici 51%, ale přesto bojujeme s nezaměstnaností. Nezaměstnanost se tím neřeší. Tisíce pracovních míst, které zanikly během krize, ty se tím znovu nevytvářejí. I když znovu dochází k oživení, pracovní místa nevznikají. No a tomu všemu, co nám přinesla krize, k těm negativním dopadům se přidávají další problémy. Ty problémy jsme měli už před krizí, ale jsou tu pořád. Jsou to potíže v produkci, potíže v různých výrobních odvětvích v Evropě, konkurence rozvojových zemí. To vše vede k tomu, že se výroba přesouvá a přesouvá se i výroba eh, tradičních produktů, tradičních podniků. Například stará anglická firma na výrobu čaje nevyrábí v Anglii, vyrábí v jiné zemi, v třetí zemi. To je nejnovější příklad. Problém, který máme před sebou, o kterém se zde již také hovořilo, je, jestli Evropa může mít schopný průmysl, anebo jestli jsme už pouze schopni být i příjemci různých stavebních dílů z celého světa, které budeme sestavovat dohromady v hotové produkty. boj proti chudobě, boj proti nezaměstnanosti. E, to jsou samozřejmě naše cíle a my o nich neustále hovoříme, ale nemáme k dispozici nástroje, abychom naše strategie e, uvedli v praxi. Strategie 2020 hovoří o nových oblastech růstu, ale nehovoří se v ní o tom, co budeme dělat se pracovními místy, která zanikla, anebo s pracovními místy, která potřebují nové generace. Tady se dostáváme do sporu s potřebami rozpočtu. Od těch se musíme nějak osvobodit. Samozřejmě tvůrčí odvětví by mohla být naší perspektivou pro budoucnost, ale členské státy krátí výdaje na kreativní a tvůrčí činnosti. Potřebujeme dosáhnout růstu a konkurenceschopnosti, ale dochází k tomu, že dokonce nepoužíváme ani strukturální fondy. Tyto strukturální fondy přitom primárně byly namířeny na regiony je také velmi obtížné dospívat k daňovým úlevám v určitých odvětvích, a to v odvětvích, ve kterých krize zaměstnanosti vedla i k sociálním dopadům. Tyto sociální dopady jen těžko napravíme. A já vnímám signály ze členských států, ale i z Evropské unie jako takové, že vůbec nemáme ponětí o tom, jak situaci vyřešit vůbec nevíme, jak se musíme rozhodnout, jaké cíle bychom si měli klást, abychom z krize vybředli, jak vytvořit pracovní místa, o která jsme přišli. Je možné, že dojde také k tomu, že řekneme, ano, máme v Evropě přirozenou nezaměstnanost ve výši 20% a s tím se budeme muset nějak vyrovnat. Děkujeme, paní Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, řekl jste, že už pomalu dochází k oživení po krizi, ale to jste opravdu optimista a to je skvělé. Já si myslím, že tak daleko ještě nejsme. Dále jste hovořil o profesní přípravě. Neby zajímalo, když si vezmeme tu první výzvu, protože ta největší výzva, které budeme čelit, je výzva klimatických změn. A jak správně říkala kolegyně Elizabeth Šeterová, Eh, s těmi novými ekologickými pracovními místy. Mě by zajímalo, to je moje první otázka, jak budeme doprovázet eh, ten, tu, ten přechod, tu transformaci. Vy jste hovořil o vzdělávání, odborné přípravě. Jaké nástroje dáte k dispozici těmto podnikům, aby se připravili na tyto nové typy pracovních míst, tak aby jejich zaměstnanci právě měli eh, sociální zabezpečení profesní průběhu tedy profesní dráhy. A druhá věc, vidíme, eh, s tou krizí vidíme, co se děje v Německu, tam se nepropoští, Dochází tam eh, k dělení se o práci. Tím se vracíme k pracovní době. Eh, nebyla dnes, není dnes na čase vrátit se k pracovní době, pracovat méně, tak aby mohli pracovat všichni, ale abychom pracovali lépe. To je tady moje druhá otázka. A moje třetí otázka velká je, že v době krize zaměstnanosti jsme, máme dvě sféry. V první sféře tady jsou eh, zaměstnanci, kteří jsou prvními oběťmi a eh, nahoře potom ta druhá kategorie, to jsou eh, řídící pracovníci, pracovníci kteří si rozdělí odměny, kdy dokonce, kdy, pardon, kdy konečně nastane sociální, jaksi, nebo demokracie v sociálních záležitostech v podnicích. A konečně bych ještě ráda zmínila otázku mladých, protože mladí eh, už dnes vlastně eh, se říká, že těžké podmínky, to už je dnes vlastně norma pro mladé lidi a mne by zajímalo, s jakými nástroji vystoupíte, s jakými opatřeními, tak aby eh, tito mladí, eh, abychom pro ně konečně měli nějaké konkrétní řešení. Děkuji. Děkuji. Eh, zdá se, že z té diskuse také se ukazuje, nebo se v ní objevuje, že bychom chtěli postupovat ve spolupráci s vámi a je zde tedy zájem o ty vaše eh, pokyny, respektive jejich návrh a eh, jak by to mohlo být provázáno s naší prací tady ve výboru. Eh, jistě my bychom mohli více zapracovávat váš pohled a vy byste také mohli více zapracovávat naše názory v parlamentu a než, než tomu bylo doposud. A k tomu, co říkala kolega Šetrová a další, něco z toho již je vyřešeno, ale ve výboru často shledáváme, že uh, Eh, se snažíme, snažíme a pak nakonec výsledky naší práce eh, ne nutně se nějak vůbec zohlední nebo promítnou eh, do výstupu z vaší práce. A naopak. Nyní vám tady dávám slovo, máte cirka 4 hodiny. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve, abych zareagoval na váš Já tady samozřejmě hovořím na vaše pozna- pozvání a e, nemám s tím vůbec žádný problém. E, tím můžeme takto spolupracovat. Pokud je potom konkrétně o to, e, jak e, prohloubit e, nějakou formálnější spolupráci, já jsem před chvílí hovořil Um, o těch um, třech uh, časových fázích um, vlastně v tom řízení a zprávě, jak o tom uh, rozhodla Rada EPSCO minulý týden a byla tam ta třetí fáze, ten třetí okamžik, spíše neformální, je toto bilancování na konci roku, kde provádíme vyhodnocení a tak dále. A pokud uh, se někdo chce vyslovit, tak si myslím, že to je právě v tomto okamžiku, tam proto bude prostor ať už půjde o kohokoliv, o parlament nebo o sociální partnery a další aktéry. Eh, to je ta chvíle pro eh, vzájemné informování se. A myslím si, že potom bude možné i nastavit nějakou formálnější diskusi. A potom můj osobní pohled, já se domnívám, že to, co se nám eh, podaří zapracovat nebo daří zapracovávat, to jsou obvykle věci, které jsou stručné a jasné. Takže pokud budete přicházet s věcmi, které se zapracovávají snadno, tak budou mít samozřejmě větší šanci, že budou zapracovány. Tady hovořím za, eh, za MKO. Um, takže určitě potom tedy je to snáze zapracovatelné, ale potom pokud je o tu úplně, úplně formální rovinu, tak tady samozřejmě já vám nemohu hně slibovat, to jistě pochopíte. E, pokusím se e, Další věc. Ve výboru, eh, jakožto výbor pro zaměstnanost, tady máme na starost ve eh, provádění politiky pro oblast zaměstnanosti a také do určité míry eh, politiku sociální ochrany. Zmiňoval jsem například nezaměstnanost. A otázka samozřejmě stojí tak, jak to někdo z vás zmiňoval, jaké to všechno bude mít trvání. Ve, v krátkodobém výhledu nemáme na výběr. Ve většině členských států nejsou peníze ty zdroje jsou mimořádně omezené. A proto tím naším problémem je eh, stanovit priority eh, pro to, co představuje nejlepší poměr nákladů a přínosu, eh, Ať je o pracovní místa nebo také ochranu, ochranu občanů, to znamená to, jak je přivést na pracovní trh a jak je chránit trvale. To je první věc. A dále, to je určité omezení pro nás, je to, že je tady dosti velká hrozba v řádě členských států, že totiž eh, že by mohlo dojít eh, k ohrožení systému sociální ochrany vůbec. To znamená, že už to nebyla otázka priorita, otázka vůbec existence toho systému. A samozřejmě naše úvahy nemohou probíhat nezávisle na Eh, na této věci. Samozřejmě eh, chceme eh, dělat něco pro sociální oblast a pro zaměstnanost, ale není možné ignorovat také ty státní účty. Dále je zde otázka růstu. Růst, jak někteří z vás poznamenali, je nyní slabý a ani výhledy nejsou takové, že by měl být silný jestli mi dovolíte tento eufemismus. A to znamená, že se e, asi nerýsuje nějaká zářná budoucnost, pokud jde o počet vytvořených pracovních míst, nově vytvořených, a pokud jde o financování politiky zaměstnanosti a e, sociálního zabezpečení. E, asi zde není vyhlídka na zvýšení státních prostředků na tyto oblasti. To znamená, že potřebujeme velkou změnu. Řekněme to takto. A tato velká změna se musí nejprve týkat té sféry, té oblasti, kde vytváříme bohatství, protože a tam se tedy vytváří pracovní místa, protože pokud dochází k růstu a nedochází zároveň k tvorbě pracovních míst, tak ehm, chudneme. To znamená, že to je dynamika, která je spíše negativní než pozitivní. Takže jsou zde rozpočtová omezení, to je první věc. Druhá věc, potřeba vytvářet růst. A třetí věc, to je jeden z prvků té negativní bilance Lisabonské strategii, že třeba ty politiky integrovat. Na jedné straně je makroekonomická politika, na druhé straně politika reformy trhu práce, ale tyto dvě politiky spolu jen málo souvisí. Jedním z cílů aktuální strategie a té governance, řízení a zprávy, je toto všechno eh, lépe provázat. A eh, Říkáte, že EBSCO se neobjevuje eh, v tom mechanismu řízení a zprávy, jak to navrhla komise v září. A zda zde nakonec nebude Eh, problém eh, s prioritami a se zahrnutím zaměstnanosti a sociální oblasti do, do priorit v rámci nové strategie. Já samozřejmě na to odpovědět nemohu, byla to rada, která eh, minulý týden se to pokusila, ale pokud je o ty pokud je o ty závěry EBSCO, tak samozřejmě není možné se najednou myslet, že EBSCO je pupek světa. Máme určité představy, jsou určité prvky na jedné straně ve strategii, na druhé straně ve smlouvě, ze kterých je možné vycházet, eh, které eh, jsou relevantní pro oblast eh, kompetence ministru EPSCO. A nakonec tady vlastně se Rada EPSCO řekla, chtěla, chtěli bychom, aby nám Evropská rada více naslouchala, mám proto právní prostředky a vzhledem k tomu, že e, byl vytečen cíl lepšího provázání politik. Není možné se vyhnout také nějakým konkrétním návrhům pro oblast zaměstnanosti. A to bude právě úkolem EPSCO. E, ECOFIN e, má 24-hodinové zasedání a je tam celá řada témat na programu. A jakmile je potřeba dodat něco nějaké podklady týkající zaměstnanosti, jsou na to lidé, jsou na to odborníci, kteří mohou zareagovat, mají proto přesné nástroje. Já si myslím, že Rada EBSCO tedy má velice dobrou představu o tom, jaká eh, je její pozice, eh, jaká, jaká je její, eh, jaká je její jak čtenářská obec, její příjemci a do jaké míry bylo v minulosti nasloucháno, jak to napravit. A jak to napravit, to znamená mít přesné um, mít přesná sdělení a mít je dobře načasovaná, to znamená před jarním uh, summitem, před červencovým summitem a v prosinci potom vyhodnotit stav v členských zemích. Dále zazněly některé přesnější, konkrétnější dotazy týkající se například ekologických pracovních míst, Eh, jde o jednu z priorit belgického předsednictví samozřejmě. Eh, my jsme ustavili pracovní skupinu na MKO, která se tomu věnuje a která má příští měsíc vydat zprávu, která poslouží pro přípravu závěru Rady EPSCO v prosinci. Eh, takže já tady nechci nahrazovat belgické předsednictví, ale počítá se s tím, že tady budou závěry, budou závěry Rady EPSCO v prosinci také. Čili je to jedno z témat, které se řeš, která se řeší. Eh, dále, pokud je o tu zprávu, ta, dopor, ta obsahuje určitá doporučení, eh, pokud je o profesní přípravu, doporučení pro některé konkrétní sektory. Uh, Eh, ale pak jde ještě o to, jak to vypadá eh, s růstem, protože eh, ekologická pracovní místa se budou objevovat pouze, pokud budou vznikat ekologické produkty a ty nevytváří rada EPSCO. To znamená, že opět je třeba to propojit s jinými sektory, ne, řekněme snad se sektorem makrofinancí, ale určitě se sektorem třeba průmyslové politiky, konkurenceschopnosti, výzkumu a vývoje a tak dále. V každém případě toto téma rozpracováváme a e, budeme mít pro vás určité, určité recepty v brzké době. Dále, pokud je otázku sociální politiky, um, zajištění občanů na trhu práce, e, profesní příprava, ale také otázka příjmů ta orientace, kterou poskytujeme ve svém dokumentu, pokud je opatření proti krize, to je náš společný dokument s komisí, tedy tam uvádíme například opatření část, částečně nezaměstnanosti a také pojištění v nezaměstnanosti, což jsou e, opatření samozřejmě pro poskytnutí e, zabezpečení jednotlivcům. Pokud je o takovéto zajištění či zabezpečení jednotlivce obecněji eh, otázku zaměstnanosti, jde o kvalitu práce, jde o to, že eh, práce také musí být eh, atraktivní, ten přechod na hledisko kvality pracovních míst, to je také jedna z priorit belgického předsednictví a v EPSCO k tomu proběhla diskuse a také belgické předsednictví uspořádalo vynikající konference na toto téma. A je tedy třeba sledovat také to, aby ta pracovní místa byla kvalitní, aby byla dobře odměňovaná. Ovšem nejprve především potřebujeme, aby, aby ta místa existovala. Tím se vracíme eh, k politice stimulace růstu. Eh, a vždy samozřejmě, když se projednává tato problematika, se eh, zmiňuje také důstojná práce a tak dále. Je to celá ta problematika pracovních smluv na krátkou, na krátké období. To představuje problém, který se také snažíme řešit. Já myslím, že jsem zareagoval tímto na všechny dotazy. Já vám tady velice děkuji za to, že jste mě pozvali a že jste mi dali příležitost vás seznámit se stavem úvah u nás. Děkuji, to bylo velmi užitečné. Děkujeme mnohokrát, že jste mezi nás přišel. Yes, I thought we were missing uh, Chybí nám eh, zpravodajče, myslela jsem, že nám chybí zpravodajče zpravodajka pro další bod, ale ne, takže předám rovnou slovo k provádění směrnice o službách Jean-Lucu Benamiasovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. No, tak eh, necháme prostor lidem z výboru pro zaměstnanost, aby mohli odejít. Já vás všechny zdravím. Dobrý den. Ano, děláme si krátkou přestávečku, abyste mohli v klidu opustit sál. Já vás poprosím, abyste pokračovala, pane zpravodaj. Já jsem vám nechával čas rozloučit se s panem ředitelem. To je od vás laskavé. Takže obdrželi jsme určité pozměňovací návrhy, nebylo jich nějak přehnaně. Myslím, že tady je velký prostor pro kompromisy. Mohu to stručně projít, budu jenom uvádět čísla těch pozměňovacích návrhů, nebo to rozvádět. A nejprve tady uh, eh, úvodní ustanovení A. Zdá se mi, že tady je možný eh, kompromisní návrh, ale alespoň já to tak vidím, mezi návrhy 2, 4 a 5. Mezi těmito poznacími návrhy Týká se to důstojné práce a sociálních míst, která by byla ale skutečnými místy. Dále, pokud je o A, malé a. Myslím, že tady je stále možnost kompromisu mezi osmičkou, devítkou. Ano, mezi osmičkou a devítkou. Tady se upřesňuje, že eh, pracovní místa v oblasti služeb eh, dnes představují 70 všech eh, pracovních míst a také HDP Evropské unie. Nyní jednotlivá odstavce, jednička Eh, možnost kompromisu mezi poznacími návrhy 16, 17 a 18. Není odstavec 3. Je to trošku dlouhé, ale zdá se mi, že tady je možnost kompromisu mezi 26 a 27. Odstavec 4, eh, možnost kompromisu opět eh, podle mého názoru mezi poznací návrhy 30, 31, 32, 33, 34, 35 a tímto končí k tomuto odstavci. Dále odstavec 5, možný návrh kompromisní mezi návrhy 41, 42, 43, 44 a 45. Nyní odstavec 6. Možný kompromisní návrh mezi 50, 51, 52, 53, 54. Tak myslím, že to je všechno. Dále ty obtížné body, všichni víme, které to jsou, tady nebudou žádná překvapení. Jednak otázka globální vize pro směrnici o službách, to znamená, že by na příště byla považována za úspěšnou, dokončenou směrnici. Myslím, že k tomu je třeba ještě vést diskusy. A druhá věc, o které se také diskutuje, to je žádost vícero poslaneckých klubů či poslanců eh, požádat tedy o rámcovou směrnici ke službám ve všeobecném zájmu, či v obecném zájmu. Já jsem připraven si vás vyslechnout, kolegové. Obdržel jsem vaše návrhy, vypracoval jsem návrhy kompromisních poznacích návrhů, myslím, že jste je obdrželi. A můžeme se k tomu ještě vrátit. Máme ještě pár dnů na to, abychom to v pozitivním, konstruktivním duchu doladili. Děkuji. Děkuji. Bylo mi právě řečeno, že poznací návrh číslo 20, že tam jsou eh, problémy s přípustností. A autora poznacího návrhu jsme informovali. E, zjevně to tedy nespadá do naší působnosti, takže abyste věděli, že u dvacítky je problém nepřípustnosti. Pan Kristensen, prosím. Tak for formand, og tak e, Děkuji zpravodaji za jeho práci. Myslím, že tyto návrhy kompromisů jsou rozumné a že bude možné se dohodnout na hlavních směrech pro tuto směrnici. Ovšem je zde určité zmatení, protože jsme obdrželi zároveň hlasovací seznam a pak tam jsou ty kompromisní návrhy a ta dvojka. Ne, já bych poprosil sekretariát o hlasovací seznam, kde by kompromisní návrhy byly eh, lépe označeny, tak aby se v tom člověk snáze vyznal, co je kompromisní návrh a co je obyčejný pozměňovací návrh. A řeknu vám nyní svůj názor na jednotlivé kompromisní návrhy. Nejprve k bodu odůvodnění A, tam nemáme problém, nemám problém. Eh, k odstavci 1 Domnívám se, že v tomto kompromise, že do tohoto kompromisu se promítá eh, mé respektive nenalézám tam eh, mé pojetí důstojné práce. Proto by mě zajímalo, zda by tam zpravodaj mohl doplnit slovo důstojná eh, to znamená, práce. To znamená práce trvalá a kvalitní. A dále k odstavci čtyři Rád bych vám hned řekl, že tady to jakožto socialisté a demokraté nebudeme moci akceptovat ten kompromis. A e, chci doporučit zpravodaji, aby se zaměřil na všechny návrhy, e, které se týkají odstavce 2 a odstavce 3. Jestli by se pan zpravodaj mohl podívat na to, zda by nebylo možné tyto dva odstavce sloučit. Samozřejmě tato e, směrnice o službách je Eh, možná velmi inteligentní text, ale jsou tam určitá místa, která působí velké problémy v jednotlivých členských státech, eh, zejména poskytovatelům služeb. A domnívám se, eh, že možná kompromis k odstavci 3 by mohl být obsahově hutnější. Dále bohatší. Dále eh, kompromis k odstavce 4. Tady eh, souhlasíme. V mém vlastním poznacím návrhu eh, se možná nevyjádřil zrovna velké nadšení pro ten zavedení tohoto typu směrnice, ale samozřejmě není pochyb o tom, že můžeme, můžeme akceptovat směrnici pro takovou oblast. Eh, tedy tu směrnici, která je uváděna v daném odstavci. Není odstavec 5. Tam nemáme žádný problém. Odstavec 6. Také žádný problém. Můžeme přistoupit na kompromisní návrh vypracovaný panem Benamiasem. Jsem eh, velice, budu tedy velice rád, pokud nám poskytnete opravený hlasovací seznam, ve kterém se bude lépe orientovat a potom ještě po dnešní schůzi bych se možná sešel se zpravodajem a prošel s ním jednotlivé body, které jsou ještě sporné. Děkuji. Uh, Mrs. please. Děkujeme. Paní Turinen, děkuji. Já mám několik komentářů za zelené. Uh, u mnoha bodů jsme se dokázali zhodnout, přesto mám několik poznámek. Ještě bych se ráda vrátila k tomu, co právě zaznělo. Opravdu bychom ocenili, kdyby bylo možné v tom kompromisu dospět k souvislosti mezi směrnicí o službách a způsobem, jakým je práce odváděna. To je jedna z našich priorit. Určitě bude také možné najít nějakou silnější formulaci. No a za druhé, služby eh, obecného zájmu a sociální služby obecného zájmu, to je velmi citlivá oblast. Bylo by dobré, kdybychom se mohli shodnout na následujícím. Najdeme nějakou formulaci proto, že tyto služby musíme chránit. Myslím tedy sociální služby obecného zájmu a měli bychom také stanovit, že tyto služby nepodléhají um, hospodářské soutěži a jejím zákonům. To bychom potom možná mohli souhlasit s tou formulací. No a potom ještě několik dalších poznámek. Uh, v pozměňovacích návrzích se objevují věci, které spadají do oblasti výboru IMCO. Měli bychom si vyjasnit, jaká je role našeho výboru. Nehovořím o tom konkrétním návrhu, ale hovořím o naší roli, naší roli poslanců. Zamysleme se nad tím, jaká je role výboru pro zaměstnanost, protože IMKO se bude zabývat potom jinými tématy. No a potom ještě jedna informace, o které již možná víte. V IMKU došlo ke zdržením. Já jsem také členkou výboru IMKO No a ke zdržením došlo kvůli osobním záležitostem zpravodaje. My jsme poněkud ku předu ve srovnání s IMKem. Ještě jednou děkuji za ten kompromis a vycházím z toho, že bude možné najít eh, nějakou dohodu. Děkuji také za vaši otevřenost, pan Baldesa. Grazie, presidente. Io intanto... Děkuji, paní předsedající. Rád bych poděkoval zpravodaji za odvedenou práci. Děkuji mu také za to, že je tak flexibilní a pokouší se zapracovat kompromisy, předkládat kompromisy a pokouší se zohlednit různé aspekty směrnice, která je tak důležitá. To ukazuje jeho dobrou vůli a my samozřejmě chceme také ukázat naši dobrou vůli a chceme spolupracovat. Jménem EPP ale zastupujeme pozice, u kterých nemůžeme prokázat větší flexibilitu. To se týče především bodu 1, pozměňovací návrhy 11 až 14. Tyto návrhy bohužel akceptovat nemůžeme, stejně jako u bodu 3 pozměňovací návrhy 25 až 29. Kritéria, která jsou zde uváděna, s těmi bohužel nemůžeme souhlasit. Dále bod čtyři. To je v podstatě centrální bod celé diskuze. Tam budeme trvat na našich pozicích, které jsou všem známy. A jsme toho názoru, že je naprosto zbytečné mít směrnici, která vedle těch obchodních služeb se bude týkat i těch sociálních služeb. To je podle nás zbytečné, to bychom měli přenechat členským státům. Jinak v těch zbylých bodech, tam, kde se naše názory nerozcházejí, se samozřejmě pokusíme nalézt kompromisy. Samozřejmě ehm, bude nutné poznat tam náš postoj, náš názor jako skupiny. Děkuji. Pokud nejsou další poznámky, tak dám slovo opět zpravodaji. Eh, děkuji. Pane ne, ještě jsme to nedokončili, proto nemáme hlasovací seznam, protože eh, já myslím, že na nás nic netlačí. Máme ještě čas, abychom to spolu doladili. Eh, já jsem vás vyslechl, proč nesloučit dostavce 2 a 3. Um, nemám k tomu vyhraněný postoj. Proč ne? Zdá se mi, že odkaz eh, nebo zmínka o důstojné práci je už v úvodním ustanovení číslo jedna. Pokud to chcete mít ještě jinde v textu, tak je to možné. Myslím, že to nikomu nebude vadit. Je spíše lepší věci tak to upřesnit. A ty kompromisy tady ještě nejsou zcela doladěné, ještě máme určitý čas, ještě to můžeme dále doladit, to říkáme na adresu ostatních. K paní Turinen, já souhlasím, abychom to připojili, protože to spojené tedy s vysíláním pracovníků, to je zjevné. Teď jak to udělat, aniž by ten text nestrácel na jasnosti? k upřesnění, k, k sociálním službám. Já jsem to v tom, co jsem eh, navrhoval jako první texty kompromisy, už to je obsaženo. Pane Baltazare, já eh, vám naslouchám. A konec konců je to velká diskuse, která se vede již léta v Evropském parlamentu ohledně uh, Eh, ohledně pojetí rámcové směrnice pro obecné služby. Já chápu, co říkáte o subsidiaritě, ale eh, u směrnice o službách jsme si řekli, že to eh, nebudeme řešit, protože by to bylo velice obtížné, ale samozřejmě jsem připraven se spojit s vámi a s vaším klubem, jaké jsou možnosti, kam až jste schopni jít, kam vůbec nejste ochotní jít, když to tak mám říci. Eh, samozřejmě tady jde o subsidiaritu vlastně také v tom smyslu, že máme různé kultury, různé tradice v různých zemích, různé pojetí toho, co jsou eh, veřejné služby, státní služby. A uvidíme tedy, zdá se na něčem dohodneme, ale samozřejmě já jsem naprosto otevřen diskusi. Takže jsem vám k dispozici, mý asistenti eh, také. A ať už, jde, ať už půjde o návrhy kteréhokoliv poslaneckého klubu, eh, budeme připraveni eh, se dobrat kompromisů, které budou čitelné a jasné. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Abych vám eh, řekla určité termíny. 23. Zář, 23. září byla tedy lhuta 8. Eh, až 9. se bude hlasovat ve výboru. Ehm, eh, v IMKU 30. Eh, listopadu a do plena to půjde pravděpodobně v prosinci. Pokud to z dalšího není, půjdeme rovnou na další bod. Nebudeme si dělat přestávku, protože, um, protože ty, kdo budou prezentovat studii, už zde máme. Eh, pokud víte o někom, kdo se na tu studii těšil kdo tu ještě není, tak eh, mi řekněte a můžeme vyhlásit přestávku, ale předpokládám, že byste raději skončili o něco dříve dnes, než se nyní dělali přestávku. Eh, zdá se, že nikdo nic neříká, takže předpokládám, že se mnou souhlasíte. Nyní se podívejme tady na prezentaci studie Mobilita a integrace osob se zdravotním postižením na pracovní trh studii budou prezentovat eh, dok- pan doktor Michael J. Kenzia a Barbara van de Wege. Studie vám již byla zaslána, byla zaslána poslancům a já nyní rovnou dám slovo doktoru Michaelovi Kenzia. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za tuto příležitost prezentovat studii o mobilitě a integraci osob se zdravotním postižením na trhu práce. Nejprve bych rád učinil určité obecné poznámky. Rada Evropy řeší ochranu práv lidí se zdravotním postižením v rámci zrevidované Evropské sociální charty z roku 1996. Osoby se zdravotním postižením tedy už nejsou vnímány jako oběti nebo pacienti, ale jako osoby s rovnocenými právy, které mohou sehrávat plnoprávnou roli ve společnosti. Lisabonská strategie, sociální akční programy, sociální agendy a také aktuální strategie Evropa 2020 kladou zvláštní důraz na sociální politiky, a na vymícení chudoby. V nedávných letech se klade také zvýšený důraz v členských státech EU na posílení eh, sociální oblasti a eh, trhu práce, posílení inkluze, tedy začlenování osob se zdravotním postižením. Eh, naše studie shledává, že celoevropská míra zaměstnanosti osob se zdravotním postižením je asi o 20 nižší Eh, než tato míra, toto procento u osob bez postižení. Dále eh, průměrná míra vzdělání u osob s postižením je také nižší než v populaci bez postižení. Mezi hlavní výzvy, na kterým čelí členské státy, pokud je osoby se zdravotním postižením, jsou nízká míra zaměstnanosti, Eh, vysoká závislost na dávkách, eh, rostoucí veřejné výdaje a zvýšené riziko chudoby. Eh, problémy v oblasti duševního zdraví jsou stále více příčinou vyloučení a raného opuštění trhu práce. A je to definováno široce, to znamená, že to zahrnuje jak duševní poruchy, tak mírnější problémy v oblasti duševního zdraví, jako je deprese eh, či úzkost. Eh, zatímco eh, třetina všech nových žádostí o, o dávky tedy je spojena právě s problémy v oblasti duševního zdraví. Dochází k výraznému nárůstu počtu mladých lidí v kategorii do 35 let, kteří pobírají dávky Eh, tento trend zaznamenáváme eh, v celé řadě členských států a je to opravdu znepokojivý trend, protože eh, tradičně ten profil příjemce podpory od státu, příjemce s postižením tedy, byl to starší člověk, obvykle muž, který vykonával manuální práci a který pobíral tedy invalidní důchod v podstatě jako předčasný důchod. Ovšem tento trend se nyní mění a to těžiště se přesouvá do kategorie mladších lidí. To je trend opravdu závažný, protože eh, invalidní důchody eh, jsou eh, stále zavedeny v členských státech EU jako celoživotní režim. To znamená, že mladý člověk, který začne pobírat invalidní důchod, který vstoupí do tohoto režimu, do tohoto systému, bude pravděpodobně vyloučen z trhu práce po celý život, po celý svůj aktivní život. A další věc, kterou bych rád připojil, ve většině případů je práce schopnost eh, postižena pouze částečně. Eh, na grafu číslo 1, to je na straně 6, vidíte, že osoby s postižením čelí vyššímu riziku chudoby a sociálního vyloučení, e, zejména pokud nemají práci. Na grafu 2, to je na další straně, vidíme procento e, e, nově přištěných invalidních důchodů z důvodu problémů s duševním zdravím. Dále je zde otázka mobility osob s postižením. Mobilita sehrává důležitou roli v tom, aby eh, evropské pracovní síly byly přizpůsobivější eh, v době, kdy eh, se potřeby trhu práce rychle proměňují. Tradiční překážky, jako překážky právní či správní povahy, jsou náročnější pro osoby s postižením náročně zvladatelné. A naše studie identifikovala určitou variaci eh, v definici postižení v rámci EU. S tím se pojí celá řada otázek a problémů souvisejících s volným pohybem osob. Protože osoby s postižením eh, jak si nevztahují se na ně stejné definice a stejná kritéria pro postižení eh, ve všech členských státech EU. A nyní předám slovo kolegyni či kolegovi, který nám popíše opatření, eh, která se uplatňují pro řešení situace osob s postižením. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Obecně existují dva typy opatření, Eh, zaměřené na osoby s postižením. Na jedné straně jsou to opatření pasivní, tedy v podstatě dávky v hotovosti, a na druhé straně jsou zde aktivní opatření eh, či aktivní politiku trhu práce. Eh, v rámci těchto aktivních politik trhu práce rozlišujeme tři kategorie se zaměřením na postižené osoby. Jednak poradenství, poskytování informací, Eh, psychologické poradenství. Eh, druhou kategorií eh, je profesní příprava, nějaké speciální kvalifikační kurzy a třetí kategorii představuje vyhledání pracovního místa pro danou osobu, například v chráněné dílně. Takovýto systém existuje třeba v Belgii, Španělsku či Itálii. Existují dva typy opatření pro zaměstnanosti. Na jedné straně jsou zde konkrétní opatření, eh, která jsou zaměřena právě na osoby s postižením, například eh, kvóty. Většina členských států EU má nějaký typ kvótového systému, jako příklady mohu uvést Dánsko, eh, pardon, pouze Dánsko a Finsko například systém kvót nemají. V tabulce 3 můžete nalézt některé Eh, údaje o kvótovém systému. Eh, v některých, eh, zám, v některých zemích je to propojeno se sankcemi, jinde nikoli. Dalším typem opatření jsou obecnější opatření, jako je antidiskriminační politika a také opatření v oblasti dostupnosti, například eh, přizpůsobení pracoviště, tedy fyzické přizpůsobení toho pracoviště, dále přizpůsobení pracovních podmínek, eh, například flexibilita a dále dostupnost informací. Třetím typem obecného opatření je flexikurita. To je velice důležité. Dalším opatřením je flexikurita. Toto opatření je velmi důležité, protože je velmi významné najít rovnováhu mezi aktivními a pasivními opatřeními a mezi eh, jistotou a bezpečností. Tato opatření všechna ale nemohou fungovat bez institucionálních reform, jako je tomu například v Dánsku. Eh, systém na podporu lidí s postižením byl v Dánsku v roce 2003 reformován. Těžištěm nyní není to, co určitá osoba nemůže vykonávat, ale na to, co určitá osoba vykonávat může. Ten coaching se tam tedy netýká pouze toho postižení, ale soustředí se především na schopnosti osob s postižením. No a k těm dopadům našich opatření je velmi obtížné ty dopady opatření nějak měřit. Musíme konstatovat, že nemáme k dispozici dostatek údajů. Víme velmi málo. Víme o tom, že existují určité překážky k řádné implementaci všech opatření. Například nejsou k dispozici dostatečné zdroje, nebo je hospodářství na ústupu, anebo určité skupiny mají překážky. Například se to týká starších osob. No a samozřejmě i výhody ze strany zaměstnavatelů. k efektivnosti systému kvót hodnocení nedospěla k jednotnému značným závěrům. Je velmi obtížné udělat si o situaci nějaký obrázek. Tento nástroj nemáme dobře zdokumentovaný a proto je velmi obtížné o něm něco říci. Ale víme, že systémy kvót mohou zlepšit přístup k práci. Mohou se týkat ale také osob, které již na trhu práce zařazeni jsou. Víme také o tom, že koherentní kombinace opatření je často nejefektivnější. Například kombinace antidiskriminačních eh, zákonů s kritérií a požadavky na zaměstnavatele. Flexikurita to je další velmi důležitý aspekt. A rovněž flexikurita může být významným prostředkem. Můj kolega bude pokračovat. My jsme naformulovali sedm hlavních doporučení eh, pro koncepční tvorbu pro tvorbu politiky. To je poslední část prezentace. Nejprve dovolte, abych uvedl, pokud je o téma mobility a integrace osob s postižením na pracovní trh a provádění antidiskriminační legislativy respektive, že tedy zavedení antidiskriminační legislativy provádění určitě krokem vpřed. Eh, je zde také důležitá role pro Evropský parlament, který by měl zajišťovat to, že tento princip bude efektivně uplatňován, účinně uplatňován ve všech členských státech. Dále, Evropský parlament by měl zdůraznit ve své příští zprávě o situaci osob s postižením, že politická reforma systému dávek v členských státech by se měla zaměřit, jak jsme právě slyšeli, na práce schopnost spíše než práce neschopnost osob s postižením. Samozřejmě, že je ale velice důležité chránit, chránit všechny občany, kteří jsou nemocní nebo nějakým způsobem postižení. Ovšem zároveň bychom měli pomoci všem těm, kteří mohou pracovat a kteří chtějí zůstat na pracovním trhu, chtějí zůstat práce v práci. To znamená, že si myslím, že je spíše důležité podporovat eh, určitou kulturu začlenování. Navíc si myslím, že potřebujeme mít určité rozsáhlejší politiky k dispozici, které by rovněž zabránily některým těmto negativním aspektům tím, že bychom zapojili například i zaměstnavatele, zdravotníky. Především nesmíme zapomínat v tomto ohledu na mladé lidi. Dále je to mentální zdraví, především mezi mladými lidmi, které tato oblast představuje zásadní pro nás důležitost, protože mnoho, mnoho mladých lidí právě zůstává zacikleno v této oblasti a pouze 2% těchto lidí s těmito problémy se dostávají opět na pracovní trh. Čili my bychom chtěli doporučit takový společný postup, to znamená společný postup v tomto boji proti tomuto alarmujícímu trendu. Dále jsou to různé analýzy, pokud jde o rehabilitaci v tomto ohledu, která by mohla pomoci těmto lidem, tak aby opravdu zůstali aktivní. Eh, to znamená takové sociální propojení, určité iliance, které by mohly rovněž pomoci, tak aby pracovní prostředí bylo příjemnější, aby jsme měli hned první signály těchto problémů k dispozici. Flexikorita, ta si myslím, že by mohla mít pozitivní dopad na zaměstnávání občanů s problémy, s postižením. Především flexibilní různé mm, možnosti práce, aktivační opatření, které zároveň bychom mohli z, zkombinovat se sociálním systémem, tak abychom zajistili důstojný životní eh, standard. To si myslím, že je velice důležité. Jelikož nemáme empirické informace k dispozici, nemáme dostatek dat zatím k dispozici a právě proto nejsme schopni říci, zda konkrétní opatření je lepší či horší s ohledem na zaintegrování lidí s postižením na pracovní trh. Z tohoto důvodu si myslím, že Evropský parlament by neměl preferovat pouze jeden typ flexekurity, to znamená, že byste se zaměřili pouze na jedno řešení, které by bylo použitelné v každé situaci. Ne, Evropská unie by měla v podstatě podporovat obecný koncept flexekurity, ne nějaký konkrétně zaměřený model. Naše studie, já už jsem o tom hovořil, nemáme, bohužel nám neposkytla dostatek empirických informací, pokud jde o monitoring nebo hodnocení sociálního postavení, sociální situace občanů s postižením. Sbírání dat a přístup k všem mm, k osvědčené praxi, to by mohlo pomoci identifikovat ta vhodná opatření, která by mohla posílit mobilitu eh, občanů s postižením. Právě proto by Evropský parlament se měl obrátit na členské státy a měl by je požádat, aby opravdu dospěli k, aby teda pokročili v této oblasti, pokud jde o sbírání, pokud jde o poskytování těchto informací, informování o těchto číslech. Myslím si, že by to mělo být takovým harmonizovanějším způsobem, pokud jde o sběr těchto údajů. To si myslím, že je důležité. Jsou zde různé iniciativy na různé úrovni, pokud jde o různé politiky. Ovšem, ty podle mě mohou fungovat eh, pouze pokud zde bude vysoký stupeň konzistentnosti mezi těmito přístupy a klíčem k dosažení v této oblasti podle mě je zlepšená komunikace. Nejenom pokud jde o různé instituce na úrovni Evropské unie a různé orgány, ale i v rámci těchto orgánů. Právě proto Evropský parlament by měl pomoci lepším způsobem propojit eh, různé politiky na národní úrovni v oblasti zaměstnanosti a národní strategie, pokud jde o sociální začlenování. A poslední, eh, určité doporučení z mé strany, tak to je akční plán v této oblasti. Tím, že využijeme stávající otevřenou metodu koordinace, všechny procesy v oblasti zaměstnanosti. To si myslím, že by nám mohlo pomoci k tomu, aby otázky spojené s postižením byly častěji diskutovány na národní i evropské úrovni. Cílem této oblasti, cílem podpory nezávislého života občanů s postižením by měla být jednou z tematických priorit právě tohoto dalšího plánu boje proti eh, těmto problémům. Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové. Za naší stranu je to všechno a nyní se těšíme na vaše názory a připomínky. Děkujeme, říká paní předsedající, to bylo opravdu nesmírně užitečné. Děkujeme za odvedenou práci a předtím, než poprosím ostatní o poznámky, několik otázek za mě a několik poznámek. Vy jste se už zmínili na počátku o tom, že členské státy mají různé pro, mají problémy v této oblasti, protože známe různé definice, pokud jde o postižení. Já osobně jsem to vždycky vnímala jako obrovský problém. My, pokud jde o úmluvu OSN, tam se nám už povedlo začlenit definici postižení, která byla dostatečně široká, tak aby pokryla mnoho těchto problémů spojených s postižením. Ráda bych se zeptala, zda toto je přístup, který očekáváte z Evropské úrovně, to znamená, řekněme, nějaká evropská definice, celoevropská definice, která by byla založena na této úmluvě OSN a jejich definici. To je první otázka. No ale hovoříte o přístupnosti na pracovní trh. My zde máme směrnici, která pokrývá zaměstnanost, aby měla zajistit přístup k práci, přístup na pracovní trh. Moje otázka zní, jaký máte pocit ohledně implementace této směrnice na národních úrovních? Vím, že komise zahájila mm, řízení pro porušení v tomto ohledu proti některým členským státům všem, pokud vy osobně máte nějaké informace o nedostatku v této oblasti v členských státech. Vím, že většina z nich se snaží o implementaci, ale je to takové záplatovité, trochu řekla bych, proto bych se chtěla zeptat, které země mají problémy a jakého charakteru. Pokud jde o přístup k práci, k pracovním místům, pokud <clears throat> jsem to pochopila správně, tak ve vaší zprávě se nezabýváte konkrétně tou otázkou přístupu na pracovní místo. My zde máme směrnici, která se právě zabývala touto otázkou pracovních míst, ale to byla horizontální směrnice antidiskriminační, která je ještě pořád na ratě, tak by měla umožnit přístup, pokud jde o fyzický přístup, do budov, mm, dopravních prostředků, jiných mm, zařízení, do jaké míry to považujete za důležité? To znamená ten přístup, aby se člověk mohl dostat na pracoviště, a ne potom teda už přímo na tom pracovišti, ale vůbec, aby se mohl dostat do práce. To je další věc. A v poslední části prezentace jste hovořil o takovém tom nezávislém nebo nepodporovaném E, životě? Máte k dispozici nějaké informace o tom? Máte nějakou studii, jak to těmto lidem pomáhá, řekněme, s postižením, aby v přístupu k práci do budoucna? Protože já jsem vždycky měla takový pocit, že když zde jsou nějaké problémy, to znamená, že tito lidé nejsou v nějaké instituci, ale i když mají možnost dostat se mimo tuto instituci, v podstatě, že ten problém tam byl v přístupu na pracovní trh. Já jsem si vždycky myslela, že pokud lidé žijí žijí normálně v komunitě, mezi zdravými lidmi, že mají možná větší i mm, pocit určité motivace, vědí, že mm, budou se více snažit a tak dále. A potom to byly ty statistiky mentálně postižených lidí. To je velice zajímavé, to je směrně specifický problém. Já si myslím, že to je opravdu taková popelka pro nás, pro všechny. Pokud to nebudeme řešit, tak to bude znamenat takový ten skutečně veliký, veliký problém. Čili myslím si, že to je problém, protože, jak už jste se o tom zmínil, velice často se lidé potýkají s těmito problémy na počátku, nebo teda na počátku dospělého života, to je veliký problém, protože kdyby se s tom mohli ještě věnovat. Tě, tito lidé, řekněme, sice nastoupí někde do práce, ovšem ty mentální problémy je provází, dále se musí vyrovnávat se stresem a tak dále. Proto podporuji vaše slova pokud jde o flexikoritu a přístup v tomto ohledu. To si myslím, že je velice důležité pro občany s postižením, ale zároveň i pro starší občany je velice důležité, aby tito lidé měli možnost určité flexibility, to znamená, mohli se, řekněme, um, věnovat práci na částečný úvazek, která by umožnila plnohodnotný návrat do práce a tak dále. No a poté to byla ta otázka těch dávek. To bylo velice zajímavé. Omlouvám se, že jsme vaše slajdy nemohli ukázat na obrazovce, proto jsme právě hovořili o tom, jak technicky by to bylo zvládnutelné. Ovšem nepovedlo se nám to. Ovšem to bylo zajímavé. Teda ty dávky nebo ta závislost lidí na dávkách, ty problémy, které mají v tomto ohledu, to znamená, najednou jsou závislí na dávkách a ty závěry, ke kterým byste dospěli, to znamená snaha, aby aby tito lidé měli možnost eh, určitých dávek, když pracují, eh, stejně jako když třeba nepracují. To znamená, aby skutečně zde byl takový ten pocit podpory, motivace, aby mm, jsme se nedospěli k situaci, kdy někdo třeba bude postižený, protože má nějakou chronickou nemoc nebo mm, nějaký úraz, najednou pobírají dávky a nemají pocit, že je potřebuje zaměstnavatel zpátky, nebo dokonce, že ani nejsou schopní se vrátit zpátky proto mají lidé pocit, že jakmile mají nějaký problém, ať už to je zdravotní, především zdravotní problém spojený s pracovním úrazem nebo pracovními problémy, mají pocit, že už se nemohou vrátit, i když podle mého názoru to je právě jejich obrovské přání, aby se mohli vrátit do práce. To si myslím, že je velice důležité. Myslím, že kolega Koser se chtěl přihlásit, takže prosím, dávám vám slovo. Prosím, Adame. Köszönöm a szót. Gratulálok a tanulmány készítéshez. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval autorům této zprávy. Podle mého názoru je to opravdu úžasný výchozí bod. Mám zde několik poznámek. Já, když jsem si přečetl tuto zprávu, tak jsem měl pocit, měl jsem pocit, že vaše závěry ke kterým jste dospěli, pokud jde o ten systém kvót, že ty v podstatě jsou pouze částečné. Myslím si, že nahlížíte na tyto kvóty trošku v takovém negativním smyslu, máte určité výhrady. Čili co byste preferovali? Já osobně jsem zastáncem kvót My máme například mezi postiženými lidmi skupiny lidí, kteří se prostě nemohou vrátit zpátky do práce, pokud by tato pomoc v prostřednictvím kvot, v systému kvot neexistovala. A druhá poznámka. Mám pocit, že jsme nevěnovali dostatečnou pozornost té skutečnosti, že existují dvě skupiny. Dvě skupiny lidí s, pro, s postižením. Já například jsem, mám univerzitní vzdělání, jsem mám konkrétní profesi, které jsem se věnoval a já osobně mohu opravdu, si myslím, konkurovat lidem na pracovním, lidem na pracovním trhu. Ovšem je zde mnoho lidí s postižením, kteří nebyli schopni vůbec dosáhnout nějakého vyššího vzdělání. A to si myslím, že je problém. To je většina těchto lidí. Souhlasím s autory i v tom ohledu, že ten pakt pro oblast lidí s postižením by měl hrát velice důležitou roli v rámci strategie pro rok 2020. Osobně se domnívám, že nevěnujeme dostatečnou pozornost té skutečnosti, jakým způsobem se dodržují základní práva um, charty základních práv Lisabonské smlouvy. Jste se zde zmínili o úmluvě OSN, to je dobré, ovšem charta základních práv v rámci Lisabonské smlouvy rovněž nesmírně důležitá. Já jsem neměla možnost eh, se podívat na žádný popis metodologie, pokud jde o zvýšení nebo možnost zvýšení zaměstnanosti mezi lidmi s postižením. Vím, že tyto informace, to je všechno spojeno i s mm, s právem v oblasti hospodářské soutěže, možná i veřejných zakázek, to znamená mm, různé politiky v této oblasti, které členské státy mohou využívat pro podporu těch podniků, který, které jsou ochotny zaměstnávat občany s postižením. To je jedna z možností. Rovněž Souhlasím s paní předsedkyní eh, v tom, že zde přetrvává problém definice a že jsou zde různé přístupy v rámci členských států a rovněž souhlasím s, tím, že tato, úst, tato um, konvence by mohla představovat dobrý základ. Děkujeme. Další kolega. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji vám, paní předsedající. Ráda bych poděkovala také referujícím za jejich zprávu. Bohužel jsem tu nebyla celou dobu, protože e, jsem se do Bruselu dostala pozdě. Četla jsem ale tu zprávu a ráda bych zdůraznila i to, co už udělala Lin. A sice důležitost toho, že se nesmíme zaměřit na to postižení, na to, co ten postižený nebo člověk s postižením nezvládne, ale na to, co zvládne. Myslím, že to je zcela zásadní. A právě je to e, zásadní pro budoucnost trhu práce. Musíme si říci, že chceme více zapojit osoby s postižením řešením a potom budeme mít v budoucnu poměrně ke snižující se populaci vyšší podíl na trhu práce těch osob s postižením a to eh, také tím, že díky lékařským pokrokům může přežít více osob s postižením i s těžkým postižením. Eh, takže musíme změnit určitý způsob myšlení. No a ta druhá věc, o které už jste také hovořili, je, že existují i osoby, které přijdou k úrazům na pracovišti a nebo mají syndrom burnout, eh, syndrom vyhoření, a tím se dostanou z trhu práce. Eh, projdou určitou rehabilitací, ale potom už není možné se plně na trh práce zařadit. A takže tyto osoby jsou udržovány na takovém paralelním trhu práce. Myslím si, že to není dobré ani pro ty osoby, ani pro společnost jako takovou. Myslím, že bychom měli umožnit co největšímu procentu osob s postižením umožnit přístup na trh práce jako takový a měli bychom zohlednit různé formy zaměstnanosti na trhu práce. Myslím si, že tato zpráva se proto velmi dobře hodí a že se udává správným směrem. No a druhý bod, který chci zmínit, se týká mobility. Já jsem také ve výboru TRAN a tam právě hovoříme o cest, právech cestujících v kombinované dopravě. A hovoříme také o přístupu ke kombinované dopravě osob s postižením. Samozřejmě, že to neumožní běžný provoz v městské dopravě bez dalších opatření, ale i zde se musíme samozřejmě zamyslet nad tím, jak můžeme zaručit přístup osob s postižením na trh práce a dopravu na pracoviště. Děkujeme. Slovo má další řečník. Děkuji za slovo a rád bych rovněž poděkoval za mm, tyto přednášky k těmto velice důležitým tématům. Samozřejmě, že v takovém období, krizovém období, jsou to právě nejpostiženější, kteří trpí nejvíce, o tom není pochyb. Právě proto, pokud budeme mít eh, statistiky pro rok 2008 až 2010, tak zjistíme, že to právě byli postižení, kteří přišli o práci, kteří mají ty největší problémy, na které měla tato ekonomická krize největší dopad v posledních třech letech. Myslím si, že nemůžeme ovšem nalézt nějaký jediný, jedinečný model pro všechny členské státy, protože prostě každý členský stát eh, bojuje s jinými problémy a zároveň pokud jde o integraci lidí na pracovním trhu Myslím si, že příliš zdůrazňujeme flexikuritu podle mého názoru. Ano, samozřejmě, že je velice důležité, aby zde bylo hodně pružnosti, především, aby jsme umožnili reintegraci lidí s postižením na pracovní trhy. To je důležité, ovšem tomu se říká aktivní politika pracovního trhu. To je rovněž velice důležité, tomu bychom se měli věnovat. To znamená, nejde pouze flexikory flexikuritu podle mého názoru. Měli bychom si rovněž položit otázku, jaké jsou potřeby pracovního trhu, jaké jsou zde možnosti, jaké jsou kvality, jaké jsou výsledky, jaké jsou mm, mm, opravdu výhody, mm, které bychom mohli vidět pro občany s postižením právě proto, bychom to měli podpořit, to znamená tuto dobrou aktivní politiku pracovního trhu společně s flexikuritou v Dánsku například. Já tuto situaci znám nejlépe a vím, že pokud eh, jste mm, nezaměstnaný a máte nebo nemáte nárok na nějaké dávky, tak v podstatě u nás existují konkrétní opatření, které by umožnily člověku s postižením nepracovat každý den. To je důležité, protože samozřejmě člověk s postižením často ani nemůže pracovat každý den. Ovšem společně s tím bychom měli umožnit zapojení aktivních politik na pracovním trhu tak, aby jsme zde měli obě dvě tyto záležitosti, které by podpořily situaci právě těchto lidí a jejich přístup na pracovní trh. Děkujeme paní Jáře Veska. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałabym zwrócić uwagę na dosyć istotne... Děkuji za słowo. Ráda bych obrátila vaši pozornost především samozřejmě na osoby s postižením a na to, že lidé, všichni lidé, kteří se podílejí na pracovní trhu, by se měli věnovat celoživotnímu vzdělávání. Právě proto zde máme například i sociální fondy k dispozici. Na posledním Evropském fóru, který jsme zorganizovali u mě ve Varšavě v Polsku, tak jsem slyšela mnoho velice zajímavých poznámek eh, ze strany těchto lidí s postižením, kteří bohužel nejsou schopni těžit z těchto opatření. Proč? Protože ty projekty, které připravují organizace, které zastupují občany s postižením, tyto projekty nejsou dostatečně konkurenceschopné, ve srovnání s jinými projekty, aby vůbec získali tyto prostředky z těchto fondů. Velice často v těchto projektech věnujeme pozornost především těm nákladům, které představují osoby s postižením, ty náklady navíc především, pokud jde o ten čas potřebný pro vzdělávání, školení těchto lidí, protože to vyžaduje více času ve srovnání s Mm, se školením zdravých lidí, potřebujeme velice často speciální sály, speciální techniku a tak dále, často toto musí být zapojena i speciální mm, typy dopravy a tak dále. Nesmíme zapomínat na to, že ty, tyto sociální fondy, sociální fond, který máme k dispozici, tak aby jsme zatraktivnili postavení lidí s postižením na pracovním trhu, tyto prostředky prostě musí být více k dispozici právě pro občany s postižením. Děkuji. Děkujeme. Paní Kín Nilsenová. Děkuji za slovo. budu hovořit ve svém rodném jazyce. Než jsem byla zvolena do Evropského parlamentu, byla jsem vedoucí holandského úřadu proti diskriminaci. Tam jsme se setkávali s osobami s postižením, kteří si stěžovali na to, že nebyli obsazeni do určitých pracovních míst. Často se jednalo o zaměstnavatele, kteří na první pohled působili tak, že okamžitě řekli, ne, s takovýmto postižením nemůžete pracovat u nás například v knihovně, nemůžete pracovat jako vychovatelka nebo vychovatel a tak dále. Když jsme byli do situace zataženi my, vždy jsme mohli eh, konstatovat, že na základě evropských antidiskriminačních zákonů musí zaměstnavatele na celou problematikou vážněji přemýšlet. Myslím, že musíme hovořit o problematice zaměstnavatelů. Na jedné straně jsou do určitých opatření nucení odpovídající legislativou. Musíme dávat také větší pozor, jestli legislativu implementují a musíme je také odsuzovat pokud tomu tak není. Na druhé straně se ale musíme pokoušet je přesvědčit. Musíme se snažit jim říci, zaměstnat osobu s postižením je přeci dobrá věc, provozovat tuto politiku je přeci dobré i vzhledem k demografickým změnám a ve vašem podniku to určitě bude dobře působit na klima na pracovišti. My v Evropě se pokoušíme nabídnout zaměstnavatelům pobídky, pracujeme na legislativě proti diskriminaci, snažíme se ji lépe implementovat a pokoušíme se dát jasně najevo, že i s postižením je možné vykonat ještě mnohou práci, i když je potřeba určitých úprav. Chce ještě někdo jiný promluvit? Myslím, že nikdo jiný se ke slovu nehlásí, říká předsedající. Proto bych ráda udělila slovo našim referujícím, aby zodpověděli otázky. Yes, uh, thank you very much for letting me reply. Děkuji za slovo a děkuji za možnost reagovat na všechna tato prohlášení, kterých bylo hodně. Dovolte, abych zahájil poznámkami paní Lin. To znamená ty def- problematika definic. To to, co jste přijali v roce 2006, paní Jelin, to znamená to usnesení, které se dotýkalo té zprávy, ve kterém už jste volali pro společnou evropskou definici, to znamená před čtyřmi lety, takže tomu se budeme nyní věnovat. My s tím souhlasíme. My, stěl, my souhlasíme v tomto ohledu s vámi, ano. Je to možná i ten nedostatek určité konvergence na úrovni politik, nebo když hovoříme o volném pohybu lidi s, s mm, postižením. Je velice důležité, aby tito lidé mohli být mobilní mezi jednotlivými zeměmi. Bohužel k tomu nedochází, protože nejsou mm, v podstatě nemají stejné, nemáme se stejnou definici, stejná kritéria, čili my s tím souhlasíme, máte pravdu, ano a OSN konvence by mohla být základem právě pro tuto problematiku. Měli bychom se na to podívat ze širší perspektivy. Na jedné straně je to samozřejmě ten lidský rozměr, který je důležitý. To znamená, že lidé s postižením mají stejná práva, měli by mít stejné příležitosti. A zároveň si myslím, že i z ekonomického hlediska je to velice důležité, protože tím pádem můžete zvýšit i zaměstnanost Měli jsme možnost vědět to, že integrace lidí s postižením na pracovní trh je zásadním prvkem, protože pokud se nám to povede, tak poté to riziko ohrožení chudobou je nižší. To znamená, že je zde jasné propojení. Další věc. To bylo to, A možná kombinace my, to znamená ty kvóty a aktivní politiky, my, ne, ne, my jen tvrdíme, že kvóty jsou špatné, to ne, naopak. Ovšem, my jsme v průběhu našich analýz byli svědky toho, že většina pracovních míst že v podstatě to jsou takové spíše, že tam byl takový symbolický přístup, že to většinou se to dotýkalo takových nesmírně uh, Eh, špatně placených míst. My naopak bychom chtěli zde vidět jednak tu, ty, ta aktivní opatření, eh, vhodný, řádný sociální systém, který zajistí důstojný pracovní život a flexibilní pracovní podmínky. Paní Lin už se o tom zmínila na počátku a mělo by být, eh, měli bychom zajistit to, že lidé s postižením, kteří se chtějí zapojit na pracovní trh, že by neměli být diskriminováni nebo ohroženi, pokud například pracují pouze na částečný úvazek. To je jasné. Další věc, znamená jakési opětovné zvážení všech těchto modelů a našich řešení. Samozřejmě, že stejné ehm, podmínky byste měly být pro všechny, měli bychom opětovně se věnovat tomu typickému modelu příjemce dávek. V důsledku postižení většinou je to starší, jak víme, muž, který se věnoval manuální činnosti, takový byl profil v minulosti, ovšem to neplatí, tento profil už se mění. Často jsou to právě lidé mladí, kteří přijímají dávky nebo jsou od, odkázáni na dávky, právě proto bychom se měli věnovat právě kapacitě nebo práce schopnosti a ne práce neschopnosti. Ten příklad Dánska, ten je dobrý, si myslím. Čili z našeho pohledu Dánsko představuje takový příklad nejlepší osvědčené praxe v tomto ohledu. Dále to byla data. Informace, které se dotýkají ekonomické krize. Zde musíme postupovat opatrně, protože ano, jsou to data, která by mohla poskytnout obrázek o tom, jaký to mělo dopad tak ekonomická krize na občany s postižením od roku 2008 až do března 2011, čili zde musíme být trochu trpěliví, ta data budeme k dispozici později. A dále, pokud jde o přístup na pracoviště a další diskuze, které se dotýkají kvót, tam bych poprosil ještě kolegyni Barbaru. Pokud jde o přístup na pracoviště. Souhlasím s paní Lin v tom, že nejenom, že musíme udělat určité úpravy přímo na pracovištích, ale zároveň, aby se lidé vůbec mohli dostat na pracoviště, to znamená určité úpravy, které se dotýkají veřejné dopravy. Ovšem, flexibilní pracovní podmínky, to znamená například i možnost pracovat na dálku nebo z domova, čili opět i zde by to měla být taková kombinace pro občany s postižením, to znamená ta možnost dostat se na pracoviště nejenom na straně úprav eh, v rámci veřejné dopravy, ale i možnost eh, pracovat z domova. Děkuji za slovo. I think you've covered most of the um, questions that came up from, I can't think of... Uh... Myslím, že jste pokryli většinu otázek, které zde padly od našich členů. Pokud má ale někdo ještě nějaký dodatečný dotaz nebo má pocit, že otázka nebyla zodpovězena, prosím přihlašte se. V každém případě děkuji referujícím za jejich příspěvky, byly opravdu velmi, byly opravdu velmi zajímavé a užitečné a nyní předávám předsednictví paní Beres. Chers collègues, euh, bonjour. Merci, euh, chère vice-présidente, de m'avoir. Euh, Děkuji. Děkuji kolegyni místopředsedkyni, že mě dnes zastoupila. Pracovala jsem v Kozaku a nyní rovnou přejdeme k bodu číslo sedm. Paní Karima Deli nám představí svůj návrh usnesení, který se týká textu, který pochází z výboru Kult. Jde o uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Prosím, paní Deli, máte slovo. Paní předsedající, milí kolegové, děkuji za slovo. Dříve, než začnu hovořit o těch hlavních bodech toho, co jsem zde připravila, a tedy o zelené knize k kulturním a tvůrčím odvětvím. Ráda bych poukázala na to, že došlo k vykázání 30 osob, kteří budou dnes muset spát na ulici, nevědí, kam se mají podít. Máme rok boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenění a vy jste svědky toho, že prvními oběťmi tohoto roku jsou mladí lidé. Doufám, že francouzské úřady a hlavně ministr pro výstavbu nových bytů vyslyší naše prozby. My zde sedíme ve výboru a nesmíme zavírat oči před tím, co se děje na ulici. Nyní se dostávám k tomu, co je mým témate, tématem a sice uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Máme před sebou zelenou knihu komise. A v této knize stojí, že v této oblasti vzniká obrovský potenciál, který musíme v rámci strategie 2020 využít. Já si myslím, že náš výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti musí být do vypracovávání této problematiky opravdu zatažen. Kulturní a tvůrčí odvětví, to jsou odvětví, ve kterých se pracuje velmi různě těmto odvětvím je také velmi různý přístup ve členských státech a panuje zde pro mnoho zaměstnanců velmi vysoká nejistota. Z toho důvodu je velmi důležité pracovat na tom, abychom snížili rozdíly a nerovnosti. E, myslím tím nerovnosti jak e, ekonomické nebo hospodářské, ale i sociální, ochranu na pracovišti. Do této oblasti spadá dobrovolnická práce například v oblasti kulturní a tvůr, kulturního a tvůrčího odvětví. Je nutné vytvořit solidární tvůrčí odvětví, tvůrčí pro průmysl. Je třeba dodržovat lidská práva v této oblasti obzvláště u osob, které jsou sociálně znevýhodněny anebo patří k nějaké eh, menšině. No a dále Evropa. Co vlastně znamená Evropa? Znamená to mobilitu a výměnu zkušeností. Proto se chceme věnovat těm iniciativám, které spočívají na mobilitě a chceme tyto iniciativy podpořit. Chceme podpořit především mladé umělce. Je potřeba zajistit podporu mobility, odstranit překážky mobility a podpořit také výměnu mezi Evropskou unii a třetími státy. Měli bychom rovněž pokračovat v činnostech v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení. Měli bychom rozšiřovat také kompetence, měli bychom pracovat také na oblastech, jako jsou informační a komunikační technologie. Všichni zaměstnanci, obzvláště umělci, by měli být podpořeni, ale rovněž herci, zkrátka všichni, všem těmto osobám by měla být zaručena vysoká míra sociální ochrany, měli by mít pojištění proti nezaměstnanosti a pojištění proti pracovních pracovním úrazům a nebo právo na penzi. Na plenárním zasedání jsme hovořili také o tom, že by tito zaměstnanci měli možnost pobírat také dávky v mateřství. Ráda bych připomněla, že 10. listopadu můžete předkládat pozměňovací návrhy. Já ráda přijmu všechny, které předložíte. Řečnice je přerušena předsednictvím tající. To je věc, kterou bude ten harmonogram přebírat předsedající. Dobře, takže ještě jednou ráda přijmu veškeré vaše pozměňovací návrhy. Předsedkyně. Ano, musíme zachovat kompetence, takže ten harmonogram bude na nás. Paní Steinbruck. Děkuji, paní předsedkyně. Kulturní a tvůrčí odvětví. To jsou odvětví, která znamenají růst v Evropě. Eh, vidím, že vidíme opravdu čísla, která vykazují růst. A proto je na čase a je skvělé, že toto téma je teď zpracováno v zelené knize. No a situace nám také ukazuje, že je nezbytně nutné zohlednit zde sociální a zaměstnanostní aspekty. Zelená kniha komise je z našeho pohledu velmi široce zaměřená na ekonomiku a nevěnuje se těm sociálním realitám. Paní kolegyně má pravdu. Musíme se zaměřit na to, abychom snižovali nerovnoměrnosti a nerovnováhu v těchto oblastech. Proto vám děkuji za váš postoj. Pracovala jste na spoustě bodů, které jsou pro nás důležité, například snižování diskriminace a sociální opatření. Naše pozměňovací návrhy se tím pádem soustředí i na tuto oblast zajištění existence a sociální pojištění, podpora malých a nejmenších podniků, a jde nám rovněž o schvalování eh, evropských prostředků pro programy v kulturních a tvůrčích odvětvích. Tolik tedy ve stručnosti děkuji. Monsieur Jean-Luc Benamias. Děkuji. Pan Jean-Luc. Děkuji za slovo. Já bych rád poděkoval zpravodajce. Já samozřejmě jsem si vědom toho, že nemůžeme opravdu všechno tam zahrnout. To je samozřejmě to si všichni uvědomujeme. Ovšem, myslím si, že bychom se měli hovořit o těch potenciálních zaměstnáních v této oblasti. Je to sektor, kterému, je to sektor v této oblasti, o které hovoříme, na které bychom se neměli podívat jenom z toho hlediska určitých problematických míst. Nejde pouze o ten artistický, tvůrčí sektor, umělecký sektor, ale i různé malé, středně velké podniky, to znamená technici, kteří se rovněž podílejí, to znamená osvětlovači, z zvukáři a tak dále. To podle mě je opravdu nesmírně důležité. To znamená, že i právě na, tyto, na tuto problematiku bychom se měli věnovat. A poslední záležitost, na které bych ještě více trošku trval, je právě ta myšlenka volného pohybu těchto osob. To znamená mnoho těchto lidí, mnoho umělců, to znamená na každé na různé úrovni, kteří, ano, například velice často nám hovoří zde v Evropském parlamentu, že v podstatě nemohou navštívit jiné země, různé země, například pro, kvůli nemožnosti získat víza a tak dále. A to nehovořím o zde v Evropské unii, to ne, ale například Afričani, afričtí tvůrci, umělci nebo různé jiné země, dokonce i s Tureckem jsme tam měli problémy, jak víte, kde v podstatě nemohou tito umělci navštívit různé jiné země, pr- především například například ve Francii, mít svá vystoupení a tak dále. Čili v této oblasti tohoto uměleckého sektoru, tvůrčího sektoru, měli bychom právě to zúrazně, to znamená v Evropské unii, ano, my už jsme zde hovořili například i o unii pro středomoří, tam bychom si myslím měli přitlačit, aby opravdu ta realita byla taková, jakou si přejeme, to znamená umělci a technici a všichni, kteří se zapojili do této oblasti, aby ten volný pohyb zde byl k dispozici, aby teda byl zajištěn. Děkuji. Další kolegové? Já bych ráda poděkovala zpravodajce. Příslušným výborem je výbor KULT. A já jsem přesvědčena o tom, že my bychom se v tomto výboru měli zabývat těmi sociálními aspekty. Měli bychom se zabývat také všemi těmi, kteří pracují v tvůrčím a kulturním odvětví. A samozřejmě se to týká i odvětví služeb. Ráda bych vám připomněla usnesení, které jsme schválili v oblasti sociálního hospodářství. E, mnoho osob, které e, pracují v oblasti kultury, spadají právě pod tady to usnesení. Myslím, že bychom na ně měli neustále myslet. Jedná se o zaměstnance, kteří pracují v kultuře, jde o umělce, ale i o zaměstnance, kteří pracují v klasických odvětvích průmyslu. V mé zemi z mé iniciativy proběhlo slyšení. Já jsem totiž byla stínovou zpravodajkou a bylo to pro mě velmi důležité. Neustále jsem tam slyšela myšlenky o tom, že bychom se měli nad některými oblastmi více zamyslet. Do této oblasti spadá totiž i oblast módy, turistiky, spousty oblastí, které mají co dělat se vkus, vkusem a oblasti, které spadají do oblasti kultury v širším slova smyslu. Dříve jsme se soustředili na kulturu v uším slova smyslu, ale nyní se náš úhel pohledu poněkud rozšiřuje. V oblasti kultury eh, pracuje přibližně 50 absolventů univerzit. Je to odvětví, které v sobě zaměstnává řadu vysoce vzdělaných osob. V zelené knize se hovoří také o různých kvalifikacích, které by měly být uznávány. Dnes je situace taková, že v různých členských státech platí různá pravidla, různé normy. Tyto normy a pravidla by se měly vzájemně přiblížit a přizpůsobit. A mobilita, ano, velmi důležitá je mobilita umělců. Máme rok za sebou evropské kreativity, možná, že nebylo dostatečně zohledněno, že v tomto roce už jsme se zabývali mobilitou osob v tvůrčích povoláních. Hovořili jsme například o vydavatelích a nakladatelstvích a na to, že jsme je upozornili na to, že i v oblasti audiovizuálního umění je třeba zohlednit určité programy. Je potřeba zaměřit se na to, jak tato nakladatelství fungují a jak pracují. Dalším aspektem je odměna osob v tvůrčích odvětvích a v kulturních odvětvích. Eh, často pracují v nedůstojných podmínkách a my jsme velmi často poukazovali na to, že osoby pracující v kulturních odvětvích jsou často ohroženy chudobou. A my se tedy musíme zabývat těmi, kteří v oblasti kultury pracují. Děkuji, paní Marken, poté pan Banasar. Paní Marken, jako první děkuji, děkuji za slovo. Paní předsedající, stínová zpravodajka zde bohužel, stínový zpravodaj se bohužel nemůže být dneska odpoledne, ale obdržela jsem několik poznámek, proto dovolte několik jeho jménem. Rád bych poděkoval za zpravodajce za její práci, souhlasí s tím, navrhuje některá rozšíření zdůrazní některé záležitosti, pokud je o ekonomickou oblast zaměstnanosti, no, oblast zaměstnanosti a poté některé ještě podrobnosti. Především odstavec 1, ano, podporuje to, aby členské státy zaváděly změny do svých sociálních systémů, sociálního zabezpečení, to je důležité, to znamená tak, aby reagovali na problémy praktiku v této oblasti kreativního a kulturního odvětví. Ovšem, myslí si, že celá tato oblast by měla být flexibilní, protože flexibilita je zásadní, protože mnoho praktiků v této oblasti, ať už jsou to zaměstnanci nebo eh, pracují jako oseveče eh, nebo na půl, tak v podstatě v této oblasti velice často musí reagovat na irregulárně nepravidelné pracovní dobu a tak dále. Právě proto by toto nemělo představovat jakékoliv překážky, pokud je o kreativitu či tvůrčí přístup tohoto sektoru a sociální zabezpečení by mělo být stejné ve všech těchto sektorech. Dále zdůrazňuje to, že CCI, to je velice důležitý, to znamená celý tento sektor je nesmírně ekonomicky důležitý, že to představuje velice důležitý ekonomický dopad a právě proto zdůrazňuje tuto oblast jakožto ekonomický sektor, který má obrovský potenciál v oblasti tvorby pracovních míst. Návrh tohoto stanoviska o tomto tématu nehovoří, proto navrhuje několik změn. Zároveň se zmiňuje o tom, že ta, toto odvětví, kulturní, tvůrčí odvětví, mm, že v podstatě je to versus mm, business management oblast a právě e, zdůrazňuje to, že mnoho lidí, kteří se pracují, nemají vysokoškolské vzdělání a proto si myslím, že ekonomické určité třídy nebo základní principy řízení by měly být k dispozici pro tyto, eh, pro tyto pracovníky. Zdůrazňuje především možnost dalšího vzdělávání, školení a tak dále. To je důležité pro příslušníky této, těchto sektorů. A dále jsou to práva duševního vlastnictví, jak už o tom hovořil předřečník, ohrožování těchto práv představuje veliké riziko a zároveň například určité možnosti určitých úlev v oblasti daní, kde mají země dobré zkušenosti, například Belgie. Já osobně k tomu ještě několik poznámek. Myslím si, že bychom se měli podívat i na to, jak odpovídají dovednosti, zručnosti jednotlivých lidí, pokud jde o jednotlivá pracovní místa a zároveň propojit tuto problematiku i z naší strategii EU pro rok 2020, pokud jde o inovační možnosti, digitální agenda, nová pracovní místa a tak dále. Děkuji. Děkuji, pan Baldassar a poté paní Jelen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval zpravodajce za skvělou práci, která, kterou odvedla. V úvodu dnešního zasedání jsme zde vyslechli skvělého odborníka. Hovořil o boji proti nezaměstnanosti a o tom, jak bychom v Evropě mohli vytvořit pracovní místa. No a já si myslím, že tato oblast, toto odvětví se proto skvěle hodí. Má velký potenciál a my bychom v tomto odvětví mohli vytvořit pracovní místa, která dnes v Evropě postrádáme. Předložíme pozměňovací návrhy, které se budou věnovat poněkud detailněji některým oblastem. Hovoří se zde totiž explicitně o strategii pro posílení eh, perspektiv růstu v tomto odvětví. Hovoří se zde o digitální agendě, a o rozšiřování digitalizace evropských systémů. E, ano, tady to téma se objevuje v řadě dokumentů, ale já si myslím, že bychom měli dát jasně najevo způsob, jakým chceme těchto cílů dosáhnout. Stejně jako je například Unie pro inovace. Chceme toto odvětví podporovat samozřejmě i finančně. A k tomu potřebujeme speciální nástroje. Je to zvláštní odvětví s vysokou mírou technologizace. Investice samozřejmě nepřinesou své výsledky i hned. A proto potřebujeme vypracovat řadu různých nástrojů, které budou střiženy na míru těmto odvětvím. Rád bych se připojil ke svým předřečníkům v následujícím. Kromě již jmenovaného musíme uchopit i téma strategie a strategického směru. Musíme se zamyslet nad tím, jak dosáhnout kompromisu, kde na jedné straně budou práva duševního vlastnictví a na druhé straně nové služby a modely. Velmi zajímavá a důležitá je také otázka sociální ochrany. To se týká pojištění osob pracující v kulturních a tvůrčích odvětvích. Obzvláště v, kre- v kreativním a kulturním odvětví jsou zaměstnanci vystavení chybějící kontinuitě, hlavně co se týče těch příspěvků, které odvádí, no a to samozřejmě může vést k závažným problémům. Yes, thank you. Uh, just a couple... Pouze několik ještě poznámek k tomu. Vy jste se zmínila no, na základě toho, o čemu se zmínila paní Harkinová, no, ty změny, změny v jednotlivých členských eh, státech na úrovni sociál, systému sociálního zabezpečení. Jakým způsobem si to představujete? Protože systém sociálního zabezpečení, ten samozřejmě nespadá do našich odpovědností. Třetí odstavec. Hovoří se zde o polném pohybu lidí, pokud jde o výměnu v rámci umělců, v rámci EU nebo zároveň mezi zeměmi EU a třetími zeměmi. Já si myslím, že to bude mnohem obtížnější, pokud jde o tu výměnu mezi zeměmi EU a třetími zeměmi. Já vím, že různé unie těchto umělců, kteří fungují v jednotlivých členských státech a třetích zemích, ty většinou volají po systému kvót mezi jednotlivými umělci v jednotlivých členských státech, především pokud jde o herce. Možná na to by to by byl, možná by byl problém to nějakým způsobem reagovat. Nevím, Zase se zde můžeme zmínit o třetích zemích. Myslím si, že pokud jde o volný pohyb mezi EU zeměmi, tak to je v pořádku, ovšem pokud jde o třetí země, tam si myslím, že by byl větší problém. Ještě nějaké žádosti o slovo? Ptá se paní předsedkyně, pokud ne, tak já bych rovněž několik poznámek. Já osobně si myslím, že to sdělení komise, ano, tak tam většinou se zaměřuje na celé toto odvětví, kulturní, tvůrčí a tak dále. To znamená, že ano, potřebujeme strategii pro tento oblast, samozřejmě potřebujeme podobně i strategii v oblasti zaměstnanosti, podobně pro celou Evropskou unii, na to nesmíme zapomínat, čili pokud jde o kompetence nebo pravomoci našeho výboru, tak ta první záležitost je v podstatě ta otázka potenciálu, potenciálu tvorby pracovních míst, jak už jsme o tom hovořili, protože toto odvětví má tento potenciál. Já doufám, že se spravodajkou nalezneme nějaký kompromis tak aby jsme se tomu věnovali ještě před tou otázkou nerovnosti. Několik řečníků právě na to poukázalo už na tento prvek. Nevím konkrétně, co vyústí toto sdělení komise, ovšem Myslím si, že bychom zde, byste měl vyvíjet ten potenciál toho nedostatečného využití v této oblasti, to znamená ten potenciál strategické tvorby pracovních míst, protože to je opravdu něco, co nemůžeme mm, někde přesouvat. Mm, v podstatě jsou zde, je to talent těch občanů, kteří žijí zde v Evropské unii, v jednotlivých členských státech poté si myslím, že bychom měli propojit i to, říká paní předsedající, všechno to, o čem hovoříme, to znamená ta možnost překonání krize na evropské úrovni, potenciál, který představuje oblast inovací, protože inovace, kreativita, tvůrčí odvětví, to mm, sice zní dobře, ovšem musíme si uvědomit, že to má i několikanásobný poté dopadů činek, i pokud jde o tvorbu pracovních míst. A to je právě to, co nás zajímá. Vidíme zde několik příkladů, úspěšných příkladů celé Evropské unii, právě ty úspěchy, které potřebujeme, proto bychom měli ty podmínky zjednotit tak, abychom dosáhli právě těchto výsledků, nebudu zde citovat my všichni například Lego nebo jiné příklady, to není pouze tento příklad, to znamená, kde na počátku vidíme určitou koncepci, nějaký nápad, něco, co se rozšíří, z čeho se poté vyvine opravdu nesmírně produktivní odvětví. Ale jsou to sociální podmínky, je zde několik odstavců, které se věnují této problematice, to je zajímavé, měli bychom reagovat na tuto problematiku, na tento text, měli bychom rovněž to podpořit jinými eh, oblastmi, na které už pracoval náš výbor. Já vím, že jsou zde omezení, pokud mm, ano, Vím, že jsou zde určitá omezení, my už jsme o tom hovořili v rámci tohoto sdělení, to znamená, nemáme všechny možnosti, které bychom chtěli mít v, tomto obla- v této oblasti. Ovšem, pokud jde o sociální záležitosti, tak než se budeme věnovat nějakým podrobnostem sociálního zabezpečení a možnosti volného pohybu těchto pracovníků, tak je zde i trošku globálnější záležitost. A to je, že jednak, že se snažíme podporovat zaměstnanost, eh, pracovní místa, které představuje tento sektor a zároveň jsme si vědomi toho, že to jsou odvětví, to jsou sektory, kde vidíme určitou tendenci. Tu tendenci to znamená těch kontraktů, různých netypických smluv pracovních, které zde představují mm, důležitý prvek. Čili všechno, co, co, o čem hovoříme, pokud jde o tyto pracovní smlouvy, netypické pracovní smlouvy, všechno, co to představuje o, mm, s ohledem na pracovní podmínky, sociální zabezpečení, to vše musíme vzít v potaz. A to zásadním způsobem, protože to je problematika která se dotýká potenciálu celého tohoto odvětví. A no, ovšem, myslím si, že je dobré, aby Evropský parlament věnoval pozornost právě této iniciativě. Nevím, zda bude mít možnost vytvořit nějaký pilotní projekt v tomto ohledu, ovšem domnívám se, říká paní předsedající, že je zde určitá dynamika, kterou musíme uznat a kterou bychom měli zúrazně. Nemáte-li nikdo už žádné připomínky, tak bych opětovně podpořila, opětovně požádala zpravodajku a předtím ještě poslední slovo. Euh, Promiňte, paní předsedkyně, já jsem dorazila pozdě, ale dobře jsem se vyslechla vaši analýzu. Já se mohu připojit celé řadě věcí, které jste řekla, eh, především k nestabilitě těchto pracovních míst v oblasti tvorby, která je spojená s novými technologiemi. Eh, jsou to pracovní místa, která jsou velmi labilní, nestálá, která dlouho netrvají. Je to eh, sektor, kde se pracuje projekt od projektu. A je tady třeba si uvědomovat, že to je úplně jiný režim eh, než obvyklý eh, režim u jiných pracovních míst, u jiných zaměstnání. A druhá věc, to je poznámka, kterou je třeba učinit k bodu 3 a 4, že totiž u veškeré této tvorby, u v sektoru odvětví umělecké produkce máme eh, obrovskou konkurenci mezi se odlišnými jaksi kompetencemi. Eh, na jedné straně je to ta tvůrčí schopnost a na druhé straně jiná oblast kompetencí, která, je, eh, která se týká spíše toho uměleckého provedení. A já si myslím, že eh, toto by mělo být v tom textu lépe vystiženo, eh, protože jinak tady hovoříme pouze o kultuře za využití nových eh, komunikačních prostředků, ale jde také o vzdělávání, o profesní přípravu, jak je to uvedeno v bodě 4, ale tady jde o úplně jinou věc a totiž vlastně nové pojetí, nové pojetí odborné přípravy na základě právě nových komunikačních prostředků. A to jsou velice, velice komplikované modely, které zatím ještě dnes neexistují, je třeba je vytvořit a já si myslím, že to je tady moje další poznámka k této věci, že bychom tam měli jasně odlišit ty dva články v tom řetězci, eh, článek eh, toho tvůrčího záměru a tvůrčího provedení předsedkyně. V každém případě budete mít příležitost eh, v případě takto učinit, eh, toto dodění textu provést prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Eh, kolegyně Deli. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám děkuji za váš přínos, za vaše příspěvky do, kus, do diskuse. Um, jsem navrhovatelkou stanoviska, jak paní předsedkyně uvedla, máme tady omezený prostor. Já si myslím, že jednou z hlavních os skutečně je tvorba pracovních míst, která eh, nepodléhají delokalizaci. To si myslím, že eh, je třeba více vyzdvihnout v té zprávě. A dále je zde eh, problém se, ten problém se třetími zeměmi. Tady si myslím, že je potřeba se tomu věnovat a učinit to čitelnější, toto téma mobility se třetími zeměmi, e, to usnadňování vízového styku a podobně. Nevím přesně, jak to technicky e, pojmout, jak to bude možné e, tam zapracovat, ošetřit, ale v každém případě tady vítám vaše podněty a děkuji vám za ně. Diskusy k tomuto bodu jsme dokončili. Připomněli jsme harmonogram činností. Zpravodajka už to zmiňovala. Eh, příslušný výbor bude hlasovat 25. ledna, eh, takže eh, u nás lhuta pro změnací návrhy 25. a 26. října. Promiňte, 10. listopadu ve 14 hodin, bano, ve 12 hodin. E, potom 1. E, prosince e, projednáme poznací návrhy, pak budou k dispozici ve všech jazycích a budeme hlasovat. Tím jsme vyčerpali dnešní Ne, Já vám děkuji a zítra se opět sejdeme s hlasovacími kartami, prosím, v 9 ráno. Děkuji.